Uh, good morning everybody. I think um, we should make a start. Dobré ráno všem. Myslím, že bychom asi měli začít. Doufám, že ti z vás, kteří jste se dostavili na devátou, abyste se setkali s naší komisařkou paní Korus, tak vás vítám. Máme pro vás i nový oběžník, který je zcela čerstvě vytištěný, je hezký barevný, to předáme i naší komisařce. Jsem velice rád, že mohu přivítat Nelly Cruz na našem zasedání. Pravidelně k nám chodí a sleduje naší práci. Zvláště sleduje naší práci o digitálním jednotném trhu a musím přivítat eh, všechny, kteří se účastní práci. Eh, vítám paní Galou, která pracuje na e-podpisech a také na autorských právech Savinda Heng, která eh, je také velice aktivní a pracuje na našem stanovisku k cloud computing. Takže Vidíte, že je tady hodně nadšených členů a další, kteří budou klást otázky. Naše zasedání je takzvaný strukturovaný dialog ve světle práce v následujícím roce, ale já si myslím, že eh, máme zájem o širší politiky také, protože se jedná o digitální trh a to je věc, eh, která každého zajímá. Já si myslím, že asi nečekáme, že se budete omezovat pouze na pracovní program, i když pochopitelně my chceme dodat to, co jsme přislíbili, především o informační bezpečnosti, na tom pracuje Andrian Šváb, ale vím, že vy máte na srdci i další věci, takže jsem velice rád, že vám mohu předat slovo. Děkuji mnohokrát a děkuji za pozvání, pane předsedo, drahý Malcolme. Dnes udělám eh, něco poněkud zvláštního. Pan předseda není překvapen, zná mě o něco lépe, takže na místo projevu jsem si připravila pochopitelně také eh, seznam dosaženého pokroku v eh, případě digitální agendy věcí, které jsme probrali od toho, co jsme se viděli minule a e, připojím to mm, k dopisu Malcolmovi. No ale já jsem e, přiletěla o víkendu z Egypta, kde jsme měli hodně e, Eh, setkání eh, s ženami, občanskou společností, s zástupci sociálních médií, s blogery. Pokud vy si stěžujete, tak byste se měli podívat tam, protože oni žijí heslem nikdy se nevzdávat. Takže to mě skutečně inspirovalo, ale když jsem letěla zpátky, tak jsem eh, si četla projev a něco jsem si uvědomila. My potřebujeme politickou diskusi, protože tato budova je skutečně místo politických setkání a já vlastně zastupuji také politický orgán. A kdybychom mluvili o skutečné politické diskusi, ohledně jednotného trhu, tak bychom se měli bavit, ale jinak eh, než na základě pouhého eh, přehledu. Ten přehled bude připojen dopisu, jak už jsem říkal. Eh, má poznámka náleží tedy všem členům parlamentu. Mm, vím, že pracujete na sjednocení hm, parlament, eh, kvality parlamentu. Je to pro všechny členy a pochopitelně pak odpovím na všechny otázky ohledně cybersecurity a ohledně digitální agendy. To jsou No, velmi závažné otázky, o tom není pochyb. Nicméně já bych navrhla, abychom dělali o něco víc dnes, protože vy a já se eh, dělíme o stejnou podstatu v této diskusi. Jinými slovy, budete so mnou pracovat na něčem výjimečném do evropských voleb? Je to věc, eh, na které bych já ráda pracovala. Já bych totiž ráda, aby vy i já jsme ukázali jeho občanům, že Evropská unie je relevantní pro jejich životy. My skutečně eh, často mluvíme o, mluvíme a eh, pak podáváme výsledky, ale tyto výsledky jsou důležité a je třeba si říci, zdali skutečně plně očekávání, to si řekněme naprosto upřímně. Občané, ať už jsou kdekoliv v Evropě, je jasné, že říkají, ano, my chápeme společnou Evropu, jednotný trh. Ale prosím, my máme legitimní zkušenosti a legitimní očekávání. A já bych ráda aby vy jste, a to ne proto, že jsem daleko starší než vy, ale proto, že jsem eh, bývala politička na národní úrovni a eh, trošku o tom něco vím, takže bych ráda, abyste se vrátili domů a abyste mohli říct si, že vy i já skončíme s roamingovými poplatky. A chtěla bych, aby vy jste eh, hájili jejich právo připojit se k otevřenému internetu se zaručením ne- neutrality. A chci, abyste skutečně přijali opatření o, v případě počítačové kriminality a dalších hrozeb. Vím, že mě znáte A víte, že já nejsem diplomatka příliš, já mluvím na rovinu a mám vyhraněné názory. A víte, v mém věku se toto měnit nebude, vlastně to ani měnit nechci, protože je to základ pro podstatnou diskusi. Já také vím, že nevždy jsme sdíleli stejné názory, ale to by bylo samo o sobě zvláštní, kdybychom eh, zastávali vždy ten stejný názor. Nicméně bych ráda, byste věděli, že skutečně na mě udělal dojem eh, závazek, odhodlání parlamentu, vašeho výboru pro telekomunikace a s tím spojené otázky. A vy bojujete za změnu a to je otázka, na kterou všichni poukazují. Vy jste bojovali za změnu, i když celá řada lídrů eh, vám nenaslouchá nebo to zanedbávala. A to na mě udělalo dojem a ovlivnilo mě to pozitivním způsobem. Jinými slovy, jste podporovali mého ducha bojovníka. A já bych se ráda podělila o vaše úsilí legislativně podpořit vytvoření jednotného trhu. Já totiž vysvětluji na všech pozicích, že máme korunní klenoty v Evropě, především v jednotném trhu. Musíme urazit ještě dlouhou cestu, ale toto je fakt. Malcolme, já věřím, že takovýto balíček můžeme přednést, ale pak mluvím o úplném balíčku někdy kolem Velikonoc roku 2014. Představte si, že to by bylo zvládnutelné, ale závisí to na úzké spolupráci a závisí to na vůli dosáhnout takovéto cíle. Bylo by to dobré pro Evropu, to o tom není pochyb, dobré pro ekonomiku. Ale e, já, když se zamyslím nad tímto balíčkem, tak se zamyslím především nad lidmi, spíše než čísly, protože to je právě jedna z věcí, díky které nás atakují. Říkají, vy v Bruselu vůbec nepřemýšlíte o lidech, ale v tomto případě vás ujistím, že přemýšlíme především o lidech než o číslech. Vezměme si příklad mladé generace. Já mám skupinu mladých poradců. Jsou mladí a jsou skutečně chytří. To se no, mládí, to se mění každý den, ale jsou skutečně věci. Neustále pracují eh, na nových konzultacích, na nových výborech a ta mladá generace se zajímá především o propojení. A to je generace, která hlasuje nejméně a to je velice zajímavá kategorie pro nás, pro všechny. Ne protože si můžete zajistit lepší poli, pozici u vašich voličů, ale protože se jedná o zapojení všech občanů, doslova do písmene. No a teď mluvím nadále tedy o, o této mladé generace. Oni potřebují digitální ekonomiku, aby se dostali z pasti nezaměstnanosti. Malcolm, my jsme o tom nedávno mluvili. Největší hrozba dnes jsou totiž čísla související s nezaměstnaností mládeže v mnohých členských státech. Žádný členský stát není vyloučen z rostoucích čísel nezaměstnanosti mládeže. A to je to nejhorší, čemu musíme čelit. A musíme to řešit jinak. Ztratíme celou jednu generaci a s tím přijde mnoho dopadů. Abychom se vymanili z této nezaměstnanosti, z této pasti, musíme eh, vytvořit digitální ekonomiku. Nesmíme zapomínat i na stárnoucí populaci, protože ti možná vyžadují více vysvětlení. A teď nemluvím o vás, vy víte, o co se jedná. My ovšem mluvíme o těch, kteří potřebují nové digitální služby, aby byli zdraví a aktivní, aniž by přišli o, o samostatnost. A já eh, mám, na, dejme tomu, takovéto zařízení, které kontroluje zdali jsem měla dost pohybu příslušný den, já to musím vyplňovat dnes, pochopitelně jsem toho ještě moc nenadělala, nicméně díky tomu si ověřuji, co dělám pro své zdraví a pokud nesplním tyto cíle, tak si musím oběhnout blok a neptejte se mě, jestli je to pro mě potěšující nebo ne. Ale v případě stanoucí generace a gen- digitálních služeb, tady jde o hodně. Můžeme jim poskytnout důstojnost, dlouhý, nezávislý život a pocit, že o ně někdo peče, že se o ně někdo stará. A Právě za pomoci těchto digitálních služeb pokud se nám to zdaří, tak nám to může přinést i politickou konexi, protože starší lidé mají také velký zájem o nezávislý život. Takže digitální eh, agenda vám může přinést i sociální propojení. Já vám ale ne slibuji digitální balíček, který přinese úplně všechno, Malcolme. Eh, mám ráda výzvy, ale buďme realističtí, protože tento balíček sebou musí nést určitou rovnováhu, pokud bychom ho chtěli odsouhlasit co nejdříve. A to omezuje mě, omezuje to nás, protože je výborné mít eh, širokou diskusi, ale pokud na, nám uplyne určitá lhůta, tak to jednoduše nesplníme. Proto požádám, aby v následujících 12 měsících jsme vybudovali most mezi vámi a vez, mezi voliči. Eh, ať už to potřebují za jakýmkoliv účelem, prací či potěšením, tak potřebují tento balíček. A všichni přivítají snížení poplatků za roaming. Na tom se shodnou i kritici Evropy. Pokud se zeptáte na poslední názory na první volební období Barosovy komise a úspěchy, tak toto je jeden, na který nejvíce poukazují. Bez toho, bez Evropské unie bychom nikdy nedosáhli tohoto kroku. A to je také výzva. Já bych vám to ráda vysvětlila. Víte, mé portfolio na jednu stranu je zdrojem této nesmírně populární politiky EU, Pochopitelně máte na tom zásluhy i vy. Nejsem to já nebo komise, jste to často vy, kteří na nás neustále tlačí, klepou na dveře. Ale na druhou stranu my pracujeme na dalších digitálních otázkách, které by se měly dostat do popředí digitální agendy. A to je odpovědnost vaše i moje. Nemůžete se někdy dotknout pouze těch nejlepších věcí. Ten silný balíček je zásadní. Je to způsob, jak sdělit Evropě, že jdeme digitální cestou a že Evropská unie naslouchá. Telekomunikace se dotýkají všeho a to je fascinující a uživatelé v tomto ohledu mají skutečně velká očekávání. Včera jsme měli velice zajímavé zasedání s několika ministry, eh, se zástupci průmyslu, byly tam ty takzvaně velké šajby a mluvili jsme na toto téma. Mluvili jsme o tom, co se zvládlo společně v jednom roce. A ty velké šajby stály takto, nechtěli se vůbec dotknout svého prostoru, ale nyní spolupracujeme a dosáhli jsme určitého ujednání, v případě elektroniky to jde o těch 10% na 20% v roce 2020 a pak vlastně mluvíme o další tvorbě a vytváření pracovních míst a posílení ekonomiky. Je to jednoduchý příklad, protože v případě telekomunikací se jedná o široké téma, eh, téma, které se týká úplně všech oblastí. Pochopitelně trhy, sítě musí fungovat a je třeba dosáhnout eh, určitého zapojení. Já mám takovou noční můru, že na ulici nebudou farmáři, ale že tam bude mládež a stárnoucí populace a řeknou, my jsme si nakoupili toto zařízení pro kvalitní služby, a ujistím vás, eh, že přijdou i za vámi do této budovy, pokud nebudeme dělat práci pořádně. Takže nemůžeme vytvářet umělé bariéry. A já jsem se tak zamyslela, když jsem se připravovala sem. Proč se hlásíte jakožto poslanci do Evropského parlamentu, ne do parlamentu u vás doma. No a já si myslím, že vím. Myslím si částečně proto, že nemáte rádi umělá ujednání, že si myslíte, že je možné dosáhnout větších úspěchů, když jsou ty příležitosti větší a tam, kde jsou práva spotřebitelů reálná. Malcolme, vy jste dobrým příkladem, opustil jste domov, přijel jste sem a navzdory tomu musíte hodně vysvětlovat doma, a to platí i do budoucna. Ale v telekomunikacích není místo pro hranice. To je umělé protože z podstaty své definice telekomunikace hranice nemají. Proto se taky tomu říká World Wide Web. Neexistují žádné jiné sektory na našem nedokončeném jednotném trhu, kde ty bariéry jsou tak vysoké. A čas na změnu je teď, není dost pozdě. Změna musí přijít ze všech stran, my na to máme, ale začíná to tady, v této místnosti. Tady to hnutí začíná. A já věřím, že později 30. května bude datum, kdy toto hnutí začalo v Bruselu. A naším největším vkladem bude vytvoření radikálního legislativního kompromisu, na které mohou stavět naši občané, inovátoři, něco, co přinese reálné výsledky. Volím slova pečlivě, Malcolme. Možná si nemyslíš, že tak vždycky činím, ale říkám radikální, protože mluvíme o ekonomické katastrofě a tam vyžaduje skutečně eh, velké kroky. Všichni se shodneme na tom, že se o katastrofu momentálně nejedná, ale pojmenujeme to správnými slovy. Pokud by to tak bylo, tak musíme jednat. A slovo kompromis tady také padlo protože všichni budou muset něco dát, aby získali něco zpátky. A pokud se shodneme na této věci, tak budeme moci zvážit všechny součásti skládačky. Já zmiňuji skládačku nejenom kvůli těm neviditelným investicím, přestože tyto jsou důležité pro blaho našich spotřebitelů. A v případě roamingu je to, pokud bude skutečně vytvářet jednotný trh, protože jinak je to katastrofa. A Čili pouze pokud existuje spravý jednotný trh, může přestat existovat roaming z legálního i ekonomického hlediska. A proto musíme dát dohromady všechny součásti skládačky a to je pro nás výzva. Zároveň ovšem musíme přestat bojovat na téma struktur. Toho mám skutečně dost. Neříkám, že se to musí udělat, ale tady bych se toho vzdala, protože to e, spotřebuje spoustu času a pak se dostaneme pod časový nátlak. V popředí balíčku musí být občané a ne byrokracie. To mě inspiruje, jedná se o občany a ne byrokracii. A i kdybych měla přijít v byrokracii o pár přátel, tak, tak tomu bohužel v životě je. Ale jinak přicházím s otevřenou myslí, jak tu skládačku dát dohromady. A budu odpovídat za nátlak na ty, kteří jsou proti změně. Tak na takové lidi narazíte vždy, někdo, kdo změně odolává, protože se jim to jednoduše nelíbí, je to nepohodlné. Ale jinak ten potenciál je ohromný. Já eh, jsem do toho zapojená skutečně s plným odhodláním a vášní. Já vám vysvětlím proč. Já jsem sice zvykla eh, se na věci vrhat sama, ale my a já mám podporu z nejvyšších míst, z institucí, abych na tu věc tlačila. A vy určitě víte, že Rada ministrů toto zdůrazňovala rovněž. A v tom mám velké štěstí. Nicméně já počítám s vámi, protože vy hrajete velkou úlohu v této hře. A pochopitelně není to hra jako taková, ale pro mě to má velký význam. Myslím, že máme dost společného, abychom tou situací mohli uh, zatřást. A všechny politické stavební kameny tu máme, protože občané chtějí se zbavit svých frustrací, uh, já chápu, že se toho chcete zbavit i vy, protože to musíte řešit s voliči doma, nejenom doma, ale i jinde. Čím dál tím více firm bude investovat, pokud se zlikvidují tyto umělé bariéry a národní vlády nám vysílají signál, že e, v tom musíme něco podniknout. Takže pokud věříte v silnou Evropu a jednotný trh, tak to bude prakticky ovlivňovat život každého občana. Čili víra stranou jednejme. A toto je příležitost, jak zapojit své úsilí tak, aby se s tím počítalo. A já budu bojovat s každým svým dechem a e, díky vám i mě můžeme splnit cíle a to během ještě našeho funkčního období. Děkuji. Well, Commissioner, thank you. Thank you. Děkuji, děkuji. Um, for discarding. Děkuji Děkuji, že jste se eh, odchýlila od poznámek a skutečně to byl eh, velice vášnivý projev na toto téma. Já myslím, že tady jste na správném místě, protože i eh, my máme k tomu stejně vymezený názor a mm, já myslím, že jsme v duchu s vámi na jedné notě. A určitě budeme mít zde e, otázky a poznámky. Máme na to půl hodinu asi, takže mm, zde Samozřejmě mm, budou hovořit e, frakce, e, pan Styler, pan De Campos, pan Tintern, pan Han, pan Man Menders, takže všichni koordinátoři a ještě někdo by chtěl vstoupit do diskuze, takže začneme. Mm, paní Aras, pan Gephardt, takže možná velice rychle se skupíme to vždycky a poté budou následovat reakce a odpovědi. Tak prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, že jste opět přišla a že jste nám vysvětlila, jak je ta situace těžká, jak je to, jaký je to problém, celá ta digitální agenda, celý ten projekt. Eh, já bych chtěl zmínit roaming, celoevropský roaming. To je velice důležitá otázka. A kromě toho teď, když máme eh, dohodu volného obchodu se Spojenými státy, o které se vyjednává, tak to v podstatě eh, to je otázka roamingu je také důležitá pro Američany, ty, kteří tedy cestují do Evropy, nebo my naopak tam, nejenom pro turisty, ale pro, i pro businessmeny. A konkrétně eh, tady byste hovořila o novém balíčku, protože ten mm, předchozí eh, balíček eh, asi ten spíše špatně dopadl kvůli výhledům, finančním výhledům v Evropské unii. A takže teď mm, vy říkáte, že ten nový záložní balíček bude takový odlehčenější než to, co máme teď, ale když hovoříme o internetu, takže všichni, já, mm, já jsem to tuhle říkal na jednom foru, všichni hovoří pozitivně o tom, a všichni eh, na to vsází. Ale eh, teď potom, ale když se mají přijímat rozhodnutí, aby se to nějak dokončilo, finalizovalo, tak potom se to dá na druhou kolej eh, kvůli rozpočtu. A já myslím, že to je velká chyba. V příštích letech tak mm, Evropa mm, tady ta mm, musí vsadit na digitální agendu a pokud tak neudělá, tak je to velká chyba. Eh, ono je hezké eh, vést různé projevy, ale je třeba to převést eh, skutečně v činy, abychom měli jednotný trh jako takový. A zde byste hovořila o politikách, které jsme přijali v, příš, v minulých letech pro mladé lidi, ale je třeba, aby skutečně se to nějak reflektovalo potom na trhu práce, aby to bylo dostatečnou motivací pro ně. Například eh, tedy rychlé sítě, kvalitní a pro všechny. My máme eh, pracovní skupinu na to ve výboru, vy říkáte, že potřebujete pomoc všech, aby se to realizovalo, takže já navrhuji, aby tato pracovní skupina, pokud to půjde, aby vám v tom pomohla. A já bych velice rád vás pozval na, pokud výbor dovolí, bych vás chtěl pozvat na diskuzi s naší pracovní skupinou, abychom mohli si vyměnit názory a situaci zlepšit. Je třeba tedy pracovat na tom balíčku, který jste oznámila a jak eh, i my se tomu věnujeme a jsme ochotní pomoci, jak jsem řekl, protože eh, i když to bude dost problematické v tomto funkčním období, zatím nemáme, nemáme čas pro na nějaké vnitřní půdky a podobně hádky, protože my musíme vytvořit eh, tento digitální trh, digitální agendu pro naše občany, kteří na to čekají a digitální agenda tam se vlastně změnila v takové národní digitální agendy. Například ve Španělsku máme digitální agendu a já se tedy ptám, v čem se to změní? Eh, ten nový balíček, který jste, změnila, který jste zmínila, změní to tedy? Eh, v členských státech změní ten kurz, eh, to znamená, bude, půjdeme dopředu s tím, anebo spíš to bude krok zpět. Děkuji. Kolegyně Gebhardt. Já, Děkuji paní Kres. Děkuji za velice příjemný způsob, jak jste vystoupila. Hovořili jste také jako politička, to se mi velmi líbilo. Nehovořila jste pouze jako teoretička. A myslím si, že to bylo skutečně zapotřebí. A dávám vám zapravdu občany a občanky si nepřeji nějaké rozhovory o detailních technických otázkách, ale jim jde o to hlavní směřování, kam se ta cesta ubírá. Mně se líbilo, že jste je postavila do popředí a zejména mladé lidi že jste je obzvláště zdůraznila ve svém vystoupení, neboť oni jsou budoucností, prostě tak to je a pro ně děláme ty zákony, ne pro náš samotné. Tady vám dávám také zcela za pravdu. My, jsme, my máme jaksi tu větší část našeho života již za sebou, ale mladí lidé, dnešní mladí lidé se zcela jinak pohybují ve společnosti eh, zcela jinak zacházejí s telekomunikacemi než my v našem mládí, neboť prostě oni mají tyto nové technické možnosti. A mladí lidé Eh, již v podstatě doma nepotřebují ani televizi, protože říkají, já mám přeci počítač, kde se mohu dívat na to, na co se dívat chci. Takže je to skutečně zcela jiný přístup. Vy to zmiňovala pojmem connected people, propojení lidé. Já si myslím, že to je přesně ono a musíme na toto dbát. A proto jsou pro mě důležitá některá témata. To první, to je ta otázka toho roamingu, jak jste o tom hovořila. Eh, není možné, že tady máme Evropskou unii, a stále ještě se platí roamingové poplatky. To prostě je nepochopitelné a proto máte mou plnou podporu, plnou podporu sociálně demokratické frakce, pokud jde o to, aby toto zmizelo. Já opravdu nechápu, proč bych měla platit roamingové poplatky, když telefonuji mezi Kélem a Štrasburkem a proč musím platit více, než když telefonují mezi Kélem a Berlínem, což je mnohem větší vzdálenost. A mladí lidé si toto již nepřejí zažívat v Evropě, kterou máme. A to je jedna z těch velmi důležitých otázek. Ta druhá velmi důležitá otázka, kterou chci zdůraznit mezi mnoha jinými, které jistě existují, je právě ta neutralita sítí. To si myslím, že je skutečně to nejzásadnější vůbec na tomto tématu. A když sleduji Německo, ty současné tendence, jak například jeden velký podnik se snaží obejít tuto neutralitu sítí, tak si skutečně myslím, že je velice zapotřebí a důležité, abychom na evropské úrovni zajistili to, že neutralita sítí bude zaručena. A nesmíme akceptovat, že některé jednotlivé podniky, jako v Německu, říkají, ano, my zpomalíme přístup k internetu, či, ně, či zvýšíme poplatky, pokud uživatel překročí jistou míru gigabajtů. To si myslím v současné době, v, v současné situaci normální rodiny, kdy její členové dělají všechno přes internet, práci, hry a tak dále. V této situaci je to něco, co nemůžeme akceptovat a nemůžeme to ani potřebovat. Já si myslím, že potřebujeme přístup k internetu právě proto, aby lidé využívali všechny ty nové možnosti, například možnosti nakupování a placení. To vše se s tím rovněž pojí. A toto je třeba vše zohlednit řádným způsobem. Rovněž je třeba zajistit, aby lidé, kteří mají méně peněz, měli přístup k internetu a ke všem službám a nemůžeme akceptovat, aby pak došlo k tomu, že ceny explodují, ceny za internet, jak se to již začíná začíná dít v některých státech Evropské unie. Proto máte naši plnou podporu, abyste šla touto cestou, jak jste ji narýsovala, že v popředí bude člověk, občan, který má mít přístup ke všem těm novým možnostem. To velmi podporuji. Dobře, takže chcete reagovat teď nebo ještě další otázku? Dobře, e, takže tři, paní stále ještě a potom. To je na vás. Samozřejmě můžeme udělat všechny otázky a potom. Dobře, tak jo pokud je to v pořádku, paní Stáler. Určitě na všechno zareagujete. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařko za vynikající projev. Hovořila jste o mladých lidech, starších občanech, ale další téma eh, je i otázka eh, eh, zdraví a to znamená, co potom i otázka Um, um, um, um, um, um, um, um, um žen třeba například, eh, protože i eh, moje matka třeba takový příklad, eh, ta je příklad toho, jak ten moderní svět ji ovlivňuje, jak ho používá tedy mm, ta nová zařízení, takže mm, samozřejmě přístup k elektronickým knihám a podobně, k mm, knihovnám elektronickým, takže to je teď dost velký problém, protože zatím my v Evropské unii nemáme dostatečný přístup k tomu. Je třeba zajistit, že lidé skutečně budou propojeni a budou mít přístup přístup k těmto věcem. A, mm, takže mm, tady my hovoříme o digitálně éře a eh, inkluzi mm, digitální, ale nejprve musíme jim vytvořit tu příležitost, aby měli otevřený eh, přístup ke všemu, aby to, bylo, aby to byla věc jaksi zaručená pro ně a to musíme udělat teď pro budoucí generace. Takže to bych chtěla zmínit. Děkuji ještě jednou. Skutečně mi se to všechno líbilo, i ten mm, Twitter, tweeting, eh, který vy používáte. Vidím, jak jste sama aktivní této technologii, takže děkuji. Výborně. Ano, takže já myslím, že ta již, ano, už určitě zareagovala na Twitteru na projev. Další eh, Brazatun a potom Sabin a potom kolega Menders, ještě někdo a pan Correa de Campos, ano, následující řečník, omlouvám se. Ne, mm, a paní Albera také. Takže zopakuji to. Professor Correa de Campos, I've done in strict order people. Pan de Campos. Sabine Bahien, Tuan Manders and Mrs. Avila. I've forgotten you. Že to je to pořadí. Takže já si snad zvyknu na ta jména. Antonio. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já bych vám chtěl poblahopřát za vaše dnešní vystoupení a za skutečnost, že uznáváte, že se nacházíme v ekonomické katastrofě a že jste také uznala, že nezaměstnanost mladých je pravděpodobně jeden z našich nejzávažnějších problémů a že jste říkali, že digitální agenta by mohla přispět toto vyřešit. Děkuji mnohokrát za toto. To já vím, že to je uznání poněkud pozdní, ale, ale je lepší to uznat pozdě než nikdy. Já bych tady odnesl takovou skutečnost, eh, kterou jsem zažíval v poslední době. Eh, týká se to afrických a latinskoamerických zemí, kde je slabý bankovní systém, ta bankovní síť v podstatě neexistuje a toto vše eh, jaksi mm, eh, nedává spotřebitelům důvěru. A oni vlastně využívají mobilní telefony jakožto náhradu pro eh, to, jak provádět obchodní transakce. Oni si například nabíjí peníze do svého mobilu a potom ten mobil funguje i jako něco, co vystavuje šeky, či co dává peníze pro zaplacení jednoduchých komerčních transakcí. A to se opravdu šíří africkými zeměmi eh, obrovskou rychlostí. A jaký je ten důvod? Je to to, že spotřebitelé mají důvěru. Mají důvěru v ten digitální systém. Nemají prostě odpovídající bankovní systém nebo mu nedůvěřují. A tento koncept, ta koncepce důvěry, a tím se vlastně vracím k mé zásadní otázce. Eh, vy jste říkala, There is no reason for borders. Není tady důvod pro to, aby tady byly hranice v rámci digitální ekonomiky. Máte naprostou pravdu, už to tady opakovalo mnoho kolegů, hlavně kolegyně Evelyn. Opravdu nemáme důvod pro to, abychom tady měli takovéto bariéry, bariéry v případě roamingu cenové, tak vysoké cenové. My jsme tady vedli celou řadu rozhovorů s komisí, s jejími zaměstnanci a oni nám říkali, eh, že tady máme vlastně my jsme poukazili na té velké marže v rámci roamingu, ta výrobní cena a to, za kolik se to prodává. Oni říkali, že to proto, že chtějí, aby rostl trh, aby se objevili noví operátoři, ale nic takového se nestalo. Tedy, k čemu došlo? Cena se sice snížila, ale i nadále je tady obrovská marže pro operátory. A proto eh, tady je důležité, aby se navýšila důvěra ryhodnost pro toto a důvěra v tento systém. A nevím, zda jste schopna toto ještě podpořit, ale já si myslím, že jsme ve příhodné době pro to, abychom začali přemýšlet o novém stropu pro roaming. Mnohokrát děkuji, paní komisařko, za vaše vystoupení. Děkuji, paní Tun. Děkuji, děkuji, Malkome. Děkuji paní komisařko za tento projev. Já lituji, že jsem přišla později, a protože tunely jsou zavřeny v Bruselu asi, jak také víte všichni, takže jsem se nedostala dříve. Ale já souhlasím s Evelyn. A to, že ten projev byl velice politický, ehm, politika v Evropě by měla odstraňovat bariéry na vnitřním trhu, protože to jsou bariéry, které rozdělují občany. A roaming, to je právě přece jeden z klíčových problémů. A skutečně tady mm, bychom měli spojit síly tedy a hodně se nám podaří. Já mm, zcela souhlasím s kolegy, mm, že ano, vy jste se proto skutečně zapálila to je eh, zásadní pro sjednocení Evropy a všichni si stěžují, že lidé nejsou dostatečně nadšení pro hlubší integraci a tady máme něco, co by tomu pomohlo. A také zcela souhlasím i s kolegy a i s tou vaší větou, že eh, tady eh, už pro hranice není místo a proto bychom měli i pracovat na e, řešení sporu online, to znamená e, problémy, spory mezi tedy spotřebiteli, podniky, mm, kupujícími, prodávajícími přes hranice. E, to by také podpořilo podnikání ekonomickou činnost, kdyby občané mm, a podniky měli mm, pocit bezpečnosti při těchto transakcích. A potom vím, že tady eh, máme takový finanční problém. Já se ptám vás tedy, zdali eh, řešení sporu online eh, budete považovat za jeden z projektů, který se bude financovat z Facility Collecting Europe, anebo vidíte to jinak. Je zřejmé, že toto je jeden z prvků digitální agendy a určitě eh, tento mm, prvek bude vycházet z jední z těch základních, základních kamenů, které již máme položeny. A určitě to přispěje i k politice Evropské unie a k aktivitám na podporu digitálního trhu. Jak zdůrazňujete, já doufám, že na to peníze budou je to v našem společném zájmu a je to i e, náš společný závazek a povinnost vůči podnikům a občanům. Děkuji, Sabin. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že jsme měli dnes dopoledne tak e, otevřený, tak politický projev, který se nesoustředí pouze na to, co, čeho již bylo dosaženo. A také děkuji za i tu diskuzi, kterou jsme již měli. Velice mě potěšilo, když jsem se opět doslechla, že se snažíte znovu uh, se věnovat vší silou tématu roaming, protože to je důležitý předpoklad pro akceptanci mnoha možností služeb a potenciálu, které máme na Evropské unii. Telekomunikační společnosti se na nás stále obrací a říkají, že potřebují více peněz, potřebují investovat, eh, a že pokud eh, musí eh, všude zajistit přístup k internetu a tak dále, že potřebují nové refinanční možnosti ze smluv to neustále vlastně takový argument pro to, proč chtějí i nadále mít roamingové poplatky, ale v konečném důsledku je to masivní brzdou pro rozvoj a potenciály v této oblasti. Jedna věc, o které jste hovořila, je pro mě velmi důležitá a to je téma neutrality sítí. Evelyn Geprand na to již poukázala. Já momentálně pracuji na stanovisku, které eh, se týká cloud computingu a myslím si, že je to propojeno i s čím dál tím větší akceptovatelností eh, cloud služeb, že to jde prostě ruku v ruce, aby provozatelé sítí telekomunikační společnosti tady ne vlastně ne eh, jak si kategorizovali data, která budou přednostně transportována pomocí sítí, protože to vlastně povede k nedostatku akceptovatelnosti a k nedostatku důvěry ze strany spotřebitele a v konečném důsledku k tomu, že potenciály, které v sobě cloud computing skrývá, nebudou moci být využity. Dále říci, že chci říct, že na Evropské unii bychom tady měli být legislativu, která eh, natrvale zajistí neutralitu sítí, protože k takovým a tak eh, útokům na neutralitu sítí dochází neustále a bude i docházet například jak to, k tomu nyní v Německu. Chci podotknout, že pokud je něco flat rate, tak samozřejmě tam nesmí být žádný strop. A pak eh, tady musí být možnost pro společnosti, aby nabízely i jiné služby, nějaké balíčky, které budou levnější a tam je třeba a možné to omezit. Eh, tady je třeba se zajistit na ochranu spotřebitele a na, zaměřit na ochranu spotřebitele na to, aby jsme měli transparentnost. Spotřebitel i poskytovatel musí přesně vědět, co je nabízeno, co se kupuje. A bohužel v současné době v mnoha smlouvách v této oblasti tomu tak není. Byla bych proto ráda, kdyby i toto se stalo součástí vašeho balíčku, tak aby tedy i ve smlouvách, které jsou nabízeny mm, v oblasti internetových služeb, toto bylo dostatečně pokryto. Nesmíme rovněž zapomínat na to, že potřebujeme i nadále budovat sítě a k tomu je zapotřebí financí. A proto mi bylo velice líto a myslím si, že tady hovořím za celý výbor, že nástroj Connective Europe Facility byl seškrtán členskými státy. Já si myslím, že to je nedostatek znalostí ze strany členských států, znalostí o to co přesně potřebujete. My potřebujeme širokopásmý internet, musíme ho budovat právě v venkovských oblastech a potřebujeme toto podpořit, protože podniky sami to nezvládnou. A pokud tady nechceme mít obrovské rozdíly mezi městy a venkovem, pokud nechceme mít eh, regiony, které sice mají velký potenciál, ale nedokážou ho využít, tak musíme se tomuto tématu věnovat a internet budovat a rozvíjet i v těchto oblastech. Děkuji. Eh, pan Menders, paní Abejla, pan Traskovský. Eh, takže nemám moc času, sice tak to jsou poslední řečníci, ale určitě to trošku zkrátíme. Ale my jsme začali také později. Kroes, ik heb eh, vragen. Děkuji, pane předsedo. Paní komisářko, mám dvě otázky. Vy jste političkou, která má vizi a která má velice moderní myšlení, já bych téměř řekl, že bych si přál, abyste i v rámci příští komise opět chodila zde k nám na výbor. My potřebujeme politiky, jako jste vy. Zabývala jste se telekomunikačním trhem, šla jste do konfliktu i s Microsoftem. Skutečně doufám, že budete zde i nadále. I nadále tady se věnujeme otázkám Microsoftu eh, a dokonce parlament tady dokonce pracuje s programem Microsoft 2003, takže to jsou zcela staré programy. A potřebujeme někoho, kdo má takovou horlivost, takovou energii jako vy, kdo prostě jasně ukáže, kterým směrem je třeba dít a chápu, že tam jsou úředníci i třeba na kovizi, kteří toto nechápou, jdou proti vám a nepodporují vás, ale to si prostě nesmíte nechat líbit. Děkuji, paní Abela. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Samozřejmě ve vašem projevu zazněly dvě důležitá témata, která určitě i se týkají sociální agendy a toto jsou eh, dvě témata, eh, kde byste chtěla, abychom našim voličům řekli, že jsme schopni něco udělat s roamingem, což je samozřejmě dobré pro spotřebitele, protože samozřejmě z toho budou profitovat. A samozřejmě potom další téma, to je mladá generace a nezaměstnanost mládeže, mladých lidí. Zde je třeba nastolit rovnováhu mezi oběmi tématy a samozřejmě spotřebitelé musí mít prospěch z toho, že skončíme s těmi přehnanými náklady na roaming, ale samozřejmě firmy také musí investovat, to znamená, musí i vytvářet pracovní místa pro mladé generace kvůli nezaměstnanosti. Souhlasím eh, určitě s tím, že je třeba skoncovat s roamingovými eh, náklady, ale já se ptám, kdy a potom jak budeme řešit nezaměstnanost mladých, jak a kdy tedy vyřešíme problém nezaměstnanosti mladých. Než dám slovo panu Třaskovskému, tak prosím apeluji na všechny, abyste se utišili, protože někdy je problém tady slyšet řečníky. A to především eh, tady se obracím na poradce politických skupin, tak kdybyste se uklidnili, utišili a pokud potřebujete mezi sebou tak venku. Děkuji, pan Třaskovský. Paní komisařko Kresová, já jsem chtěl hovořit o přístupnosti a dostupnosti internetu, mm, protože to je obrovský segment na trhu. To se týká lidí starších, lidí s postižením a my jsme změnili filozofii, to znamená, my jsme přešli od diskriminace a teď hovoříme o interním trhu. To je velký koncepční posun. Já chci poděkovat komisi, že s tím přišla a chci poděkovat komisi, ano, ale potřebujeme ještě ambicioznější přístup, podle mě, a já bych chtěl, abyste to podpořila poněvadž jako podmínku z té komise navrhuje, že budeme řešit pouze e, předdefinovanou škálu služeb. Já myslím, že ten přístup by měl být širší. To znamená, dostupnost všech e, veřejných stránek musí být automatický, automatická věc. A potom otázka těch mobilních terminálů. Na ty se musíme zaměřit. Je třeba, abychom byli ambicioznější, protože to jsou volné segmenty na trhu, které podpoří eh, růst. Děkuji všem a eh, takže bych chtěla, aby jste, mm, aby paní, ne Redinková, ale paní Kresová zareagovala. I was a moment of inattention. To byla chvilka nepozornosti. Ano, je mi dost trapně, ale... No vlastně tam ale ten roaming začal, takže jak vidíte, asi už jsem tu moc dlouho. Anyway, um, so if you could please um, allow Mrs. Redding the courtesy of Takže prosím, poskytněte ticho na odpověď paní komisařky. Já to radši sepíšu. Víte, mě oslovují různým způsobem a to tak bývá, když člověk má za sebou několik manželství. Ale hlavně, že jsem dostala slovo, což je momentálně to nejdůležitější. No, to bylo dost fascinující. Já se nebudu uh, zmiňovat nebo vyjadřovat ke všem poslancům, protože to by zbytečně dlouho trvalo, ale pokud uh, vám neodpovím teď, tak vám odpovím písemně. A můžeme se vždy sejít osobně, protože mé dveře se otevřené a káva se podává. Ta vaše připomínka o vaší matce, já si říkám, odkud dostáváte inspiraci, inspiraci a odkud pochází vaše angažovanost? Já, eh, když jsem pracoval během prvního týdne eh, mého funkčního období, tak jsem byla na oslavě jedné univerzity v Madridu seděla jsem vedle nějakých podnikatelů a já jsem ch- za chvíli říkala, informujete konkurenta o vynálezu. A příslušné dítě mi řeklo, Víte, vy jste uh, úplně mimo. Vy nejste na té stránce sdílení, tak jako my. No a to mě hodně naučil, protože má generace si ty nové myšlenky, nové nápady um, ponechala, ale oni mi vysvětlili, že je dobré se o nápady dělit a získat feedback. Uh, a má vnučka mm, mě také inspiruje. Bydlí v San Francisku, její pět a my si skypujeme během víkendu. A najednou mi řekla, babi, víte, my nejsme na, stej, ví, víš, my nejsme na stejné vlnové délce. A já jsem říkala, prosím. A ona mi říká, no já mám své zásady a ty má své. A já jsem chtěla být konstruktivní a říkala jsem, tak přemostíme tuto mezeru. A ona mi řekla, ale ne, to nejde, na to si moc starám. A to byly moje inspirace 14-leté a 4-leté. Další věc, na kterou poukazujete, je nezaměstnanost mládeže. Já se skutečně myslím, že to je víc než noční můra v některých členských státech, ale hm, myslím, že pokud to decentním způsobem nevyřešíme, tak to bude znamenat pro nás eh, fatální důsledky a nemůžete vinit osoby, které nejsou schopné založit rodiny nebo si najít eh, bydlení jenom z toho důvodu, že nemají perspektivu. A to je součást tohoto portfolia rovněž, protože mně je jasné, že v této digitální ekonomice máme možnost změnit naši ekonomiku. O to tady jde. A mladší generace je daleko propojenější a proto mám mm, radost z této koalice, z podniky a z institucionálního světa díky tomu, že vlastně můžete jít online a v Sandvičku se najít eh, kde vám něco chybí a jak navázat na potenciální příležitost pracovního charakteru. A skutečně nepodceňujte svět startupů. To je věc dost překvapivá v celé Evropě, nejenom v několika členských státech a, a to i v této oblasti. Takže pokud mluvíme o nezaměstnanosti mládeže, tak pojďme to podniknout spolu a pojďme a teď eh, mluvím i o ženách, protože eh, ženy se často kladou stranou. Pro mě ale jde především o rovnost zacházení. A my mluvíme často o roamingu a to je to, co jsem říkala já. Víte, může to být velice populární otázka. Nejsme přece naivní, ale je to část skládačky a já mám na starosti neustále poukazovat na to, že je to součást skládačky. Nikde přece si nemůžete vybrat pouze jednu část skládačky a zachovat celý obrázek. A proto odpovídám zároveň na kdy a jak, protože to souvisí s vaší angažovaností, s vaším harmonogramem a vaší vůlí podniknout společný přístup v tomto případě. A to je právě problém. Jednotný trh sám o sobě je to nejlepší, čemu můžeme čelit. A pokud cestujete někam jinam, na Dálný východ, nebo na Dálný západ, nebo do Latinské Ameriky, tak všichni říkají, vy jste přece mm, na tom dobře, protože máte jednotný trh, velkou ekonomickou sílu, ale výzva a ta hlavní otázka je, co s tím, jak s tím naložit. A pochopitelně to souvisí s volnou soutěží. Mnozí z vás eh, říkají, eh, že je důležitý dopad na trh. A já mm, jsem velkým zastáncem hospodářské soutěže. Proč? Protože díky domů všichni bdí. Je to eh, jistota pro spotřebitele, že bude rovné hrací pole, že dostanete nejlepší produkty a inovace. Tam, kde není inovace, ztrácíme rovné hrací pole oproti dalším globálním partnerům a pochopitelně se jedná o globální platformu. Nejedná se pouze o jakousi okleštěnou Evropu, jedná se o globální platformu. Je to přece celosvětové. A vy také zmiňujete důvěru, což eh, mě zajímá s ohledem také na bezpečnost. A abychom eh, se posunuli tím stejným směrem uvažování, my jsme zjistili, to není překvapivé, ale to je i v přehledu digitální agendy, jak na tom jste a jak na tom je určitý členský stát. A pouze jeden příklad a já vás ujistím, že to eh, je jediný příklad. Itálie, hm, mimo jiné otevřená demokracie, v Itálii 41% italské populace nikdy nebyla na internetu. A tady si položíme otázku, proč a zase další členské státy sice přicházejí s lepšími věcmi, ale mm, nejsou ani nejhorší a nejsou jediný. A pokud se na to podíváme, tak je to možná, protože lidé o tom nevědí, nevědí o tom, jaké jsou výhody, tak jako vaše matka, ne všichni jsou jako ona, ale je třeba zohlednit, že Někdy se jedná, hm, tak jako v jednom článku z novin, o důvěru. Takže je třeba zajistit eh, otázku důvěry a na to máte i vy. A tak to správně řekl kolega, eh, který jde na hlasování, že na jiných kontinentech dochází k úplnému prolomení, průlomu. A Afrika je skutečně zajímavý případ. Eh, Tady mluvím i o pozici žen. Prostřednictvím mobilního telefonu, kdy můžete usilovat o bankovní služby, dejme tomu nějaké mikroúvěry, když si to tak řekneme, tak prostřednictvím mobilního používání eh, nabývají větší nezávislosti mohou si, dejme tomu, otevřít vlastní firmu. A e, mají ty peníze více v bezpečí. Pokud mluvím o celkovém balíčku, tak zase, co děláte pro nezaměstnanost mládeže? Je třeba vyvíjet eh, tlak na ty startupy, na přístup jednotného trhu. Evropská ekonomika je v lepším stavu, protože tady nejsou hranice, protože je tady možnost uh, dát konkurenci jednoduchou konkurenční výhodu. Já jsem přesvědčena o tom, že ovšem na to můžeme tlačit ještě více, ale to je také napojeno se vzděla, na vzdělání, na dovednosti a to z jednoho důvodu, Malcolm, protože my, a to není žádná věda, že v roce 2015 budeme potřebovat nových milion pracovních míst související s dovednostmi ICT a to není pouhá výzva pro nezaměstnané, ale pokud nezaplníme tato pracovní místa, pak tyto firmy budou hledat jinde. Budou si říkat, kde najdeme kvalifikované lidi pro vyplnění pracovních míst. Takže někdy e, se jedná o propojení vzdělání a volných pracovních míst. Pak je tady mobilita. Někdy o, o mobilitu jde. Nemůžete si splnit přání na jednom místě, tam, kde máte, dejme tomu, všechny přátele. Takže v tomto ohledu musíte přemýšlet pružně, ale v takovýchto podmínkách digitální možnosti dávají takové příležitosti, kdy jedna firma v jednom místě je online díky výzkumu a díky příslušnému nastavení jsou tam dobré příklady z německého průmyslu, eh, ze středisek ve Španělsku, protože oni jsou Oni vědí, že tam jsou ty lidi s příslušnou kvalifikací. Kolik ještě minut mám? Žádné. Neutralita netu, takže jenom ještě jedna věc. Víte, že jsem odhodlaná. A to platí pro otevřený neutrální internet, to je také nejlepší záruka, kterou vám mohu dát pro mě je to vytesáno do kamene, tak říkajíc. A my víme, že bariéry um, switchingu a různé další věci jako throttling, kdy oslabujete konkurenci, volnou soutěž, toto je prostě nepřijatelné. No a já se ještě podívám na další otázky a, a po, zašlu vám to písemně nebo digitálně, e-mailem. Výborně. Well, you can see you had a very warm... Takže jste slyšela, paní komisařko Krůz, ten vřelý potlesk. Děkuji mnohokrát, že jste přišla a já jsem si poznamenal, že máme dost společného prostoru pro to, abychom zatřásli tou loďkou a dopluli do bezpečného přístavu. To bylo hezky řečeno. Takže děkujeme, že jste přišla a skutečně to posílí naší úsilí ve všech oblastech, na kterých pracujeme. Děkuji mnohokrát a to je první den hnutí takzvaného 30. května. Um, děkuji, děkuji kolegové. allowing Děkuji za to, že jste nám dali k dispozici více času na eh, výměnu názorů o této vysoce politicky závažné otázce s paní komisařkou. Projev paní Kresové bude k dispozici a stejně i o ten pracovní program a tak dále, tak jak přislíbila. Dobře, takže teď asi by bylo dobré, abychom začali s hlasováním. První bod je cloud computing. Je to stanovisko paní Ferhajen, která na čas zmizela někam. Takže asi začneme bez ní. Máme první na eh, programu hlasování. Začneme tedy s hlasováním. Vím, že se na to těšíte všichni. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že bude to muset, budeme to muset eh, prověřit. Prosím. The vote is open. I... Máte hlasovací kartičky? Um, let's see who's here. 32. To je takové eh, pomalé, <laughs> takové, takže takže prosím všichni, mají už odhlasovali, končím hlasování a takže 18 proti, takže neprošel. Návrh 14, kdo je pro? Proti. Jasně zamítnout. Návrh 16, kdo je pro? Proti. Přijat 17 pro. Proti. Přijat 18 pro. Proti. Přijat 19 pro. Proti. Přijat 20 pro. Proti. Přijat kompromis 3 kdo je pro? Proti? Přijat 26 nyní pro. Proti? Přijat 27 pro. Proti? Přijat 28 pro. Proti? Zamítnut 29 pro. Proti? Zamítnut mm, a kompromis 4, kdo je pro? Proti? jasně přijat. A nyní kompromis 5 pro, proti přijat, 39, mm, kdo je pro, proti přijat, 40 mm, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti přijat, návrh 41, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 42 pro, proti přijat, 43 pro, proti přijat, 45 pro, proti přijat, 46 pro, proti přijat, kompromis 6, kde pro, proti přijat, kompromis 7 pro, proti přijat, mm, návrh 50 pro, proti přijat, 52 pro, proti přijat, 53 pro, proti přijat, 54 pro, proti, přijat 55, pro, proti, přijat kompromis 8, pro, proti, přijat 57, pro, bude pro, Aha, budeme to muset asi prověřit, je to dost těsné. 57, hlasujte o 57. Končím hlasování zamítnut, 19 proti, 16 bylo pro. Návrh 58, kdo je pro, proti, přijat, 60 pro, proti, přijat, 61, kdo je pro, já, hm, to je dost čestné, takže hlasujeme elektronicky. Prosím, rychleji hlasujte. To je dost pomalé, dobře, uzavřeme konec, takže přijat. 19 pro, 16 proti. Návrh 62, kdo je pro, proti, přijat. A nyní tedy unblock. Budeme hlasovat o citations pro, proti, přijaty. Úvodní ustanovení, recitály návrh 6 pro, proti, přijat. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, přijat. Návrh 8, jde pro, proti přijat. Kompromis 2, pro, proti přijat. A návrh 12, pro, proti přijat. Návrh 13, pro, proti přijat. A nyní ústní pozměňovací návrh k úvodnímu stanovení. Bude pro, proti, přijat. A nyní budeme hlasovat o Eh, celém stanovisku. Hlasujte, prosím. Uh, the vote is closed. Končím hlasování. Přijato 33 pro a dva se zdrželi. Děkuji paní Ferhajen a určitě i budete obhajovat naši pozici ve výboru ITRE, který je příslušným výborem. A teď se dostáváme ke zprávě pana Foxe. Hazardní hry. Já vím, že Tady jste hodně pracovali večer, pozdě večer na kompromisech ještě. Máme zde jednu úpravu, kterou musíme provést. Komu se dostaneme později. Já bych chtěl vyzvat zpravodaje, aby možná asi... Ashley, chceš něco říci? Paní Pětikajnen také chce něco uh, říci, takže paní Pětikajnen. Velice stručně za prvé chci poděkovat spolu spoluspravodajům za velkou angažovanost eh, a zápal, se kterým pracovali na tematice a dospěli jsme k dobrým kompromisům a chtěla bych poděkovat konkrétně především asistentům a všem pracovníkům politických skupin. Vím, že pracovali eh, i po půlnoci skutečně eh, a vyústilo to ve velice dobrý kompromis. Děkuji své asistence. Teď technické věci. EPP podporuje všechny kompromisy, i když naše jméno tam není zmíněno, vzhledem k technickým důvodům a ze stejných důvodů, ano, vidíte, je to e- technická věc, takže my stahujeme 48, 52, 223, 224, 309 a 368 takže asi to jste vzali na vědomí, takže vím, že to tam máte, takže to víte určitě. Eh, ale ono to eh, nebylo reflektováno potom v tom závěrečném eh, hlasovacím seznamu, tak jsem to chtěla říci. Až se dostaneme k osmičce, tak si to všechno řekneme ještě, protože tam jsou trochu nesrovnalosti na tom hlasovacím seznamu, ale to si vysvětlíme. Takže budeme hlasovat, dobře, a začneme blokové hlasování. Hlasujeme unblock 84 eh, eh, eh, pro, proti přijato. 89 pro, proti přijato, myslím. Ano, ano. Kompromisní návrh číslo 7, kde pro, proti jasně přijato. A nyní se dostáváme tedy k návrhu 116 až 119 jsou identické. Kdo je pro? Pro tento blok? 116 až 119 pro. Proti? Přijato. Teď máme návrhy Eh, eh, dohromady 126, 127, 128. Hlasujte 126, 127, 128. Konec hlasování. Zamítnuty. Takže tyto tři byly za, zamítnuty, respektive šlo o vypuštění textu. A nyní kompromis 8. 8. Aha. Takže tady bych měl říci, že split vote je ve špatném pořadí na hlasovacím seznamu. Takže první split vote, první oddělené hlasování je kom, v kompromisu 8 bez slov part 2, part 3. Kdo je pro první část? Proti? Jasně přijato. A nyní další část je part 3, část 3. Ne, ne part 2, ne část 2. Aha, ne. Takže Aha, takže bere na vědomí, takes note of the commission's work, takže tento text, o tom se bude hlasovat. Ne, aha. Takže, takže je to všem jasné? Ano, to je část 2, part 2, kdo je pro? Ještě to přečtu jednou. Tato část, tedy eh, začínající slovy, bere na vědomí, že komise hlasujeme. Hlasujte za hlasování o této části, kterou jsem právě přečetl. Je to označeno jako část 2. Takže hlasujte rychleji, prosím. Končím hlasování. Přijato 22 pro ku 13. Pane předsedo, já jsem to pochopil to, že se část 3 stejně vypustí, ne? E, takže to je ta část, tedy e, část 3, kde se hovoří o tom, some of which have been dormant since the beginning of 2007, tato část. Aha. Ano, takže, ale ono z kompromisu těžko lze vypouštět ty části, takže budeme hlasovat o část 3 pro, proti, jasně zamítnuto, takže vlastně ten výsledek je jasný. Takže to je jediná změna asi. A nyní nás čeká doslov, přeskočíme dost velký ús, úsek díky práci našich kolegů. 121 eh, pro, proti, jasně zamítnuto. 142 eh, nyní, kdo je pro, proti, zamítnuto. 143, 144 dohromady, kdo je pro, proti, zamítnuto. 149, kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 150 až 153 jsou totožné, kdo je pro? Proti? A myslím, proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 9, kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 164. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme k 173, kdo je pro, proti, zamítnuto. 179, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 11, kdo je pro, proti, přijat. A nyní se dostáváme k, k blokovému hlasování 190, 198, kdo je pro? A budeme to muset prověřit. Takže hlasujte, prosím. 190, 198. Končí hlasování. Zamít... Ne, přijato, přijato. O dva hlasy. 18 ku 16. Jury 22. Kdo je pro? Proti, přijato. 200 eh, a 201. Kdo je pro? proti, zamítnuty. 202, kdo je pro, proti, zdržel se, jasně přijato. 193, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Jury 13, kdo je pro, proti, přijat. 204 až 207 pro, proti, zamítnuty. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 18. Pro? Proti? Přijato. 221 až 224. Aha. Takže odstavec 9, tady šlo o vypuštění textu, jde pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 14, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 233. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Jury 19. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to asi musíme prověřit. Budeme hlasovat o Jury 19. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 20 hlasů pro, 16 proti. 236. Kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti. Přijato. A návrh 253. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Aha, musíme se vrátit někam. 236 byl přijat, je to tak? Ano, 236 byl přijat. To znamená, že odpadá kompromis 15? Já jsem to prověřila elektronicky, můžeme to prověřit ještě po druhé, jestli chcete ale já se omlouvám. Tady byla chyba na hlasovacím seznamu, jak jsem se dozvěděla, takže 236. My nejsme pro vypuštění, my jsme proti vypuštění. Tedy na seznamu EPP. My jsme proti vypuštění. Ne, to byla technická chyba na seznamu. Takže EPP je proti vypuštění podle 236. No, to je nějaká velká chyba, eh, protože samozřejmě eh, potom, k čemu jsou kompromisy, kdybychom je měli eh, potom mm, dát pryč, takže, takže jak jsme, dohodli jsme se na 236? No, no, I want your ne, já chci, mm, abychom se dohodli. Prosím, neskřičte na mě. Většinou já nesouhlasím s podobnými věcmi, ale jak to vidím, eh, sekretariát eh, nevzal na vědomí výsledek hlasování o 236, proto já souhlasím s tím, abychom to prověřili. Ještě ano, pokud stínoví ostatní také souhlasí, takže ano, to je důležité, protože oni za to zodpovídají. Takže ještě jednou vrátíme, vrátíme se zpátky a budeme hlasovat o 236 elektronicky, abychom měli úplnou jistotu, jak to potom bude dál. Takže 236 za hlasování, konec hlasování a návrh byl zamítnut. Takže v tom případě budeme hlasovat o kompromisním návrhu 15, a, abychom si potvrdili, že jste pro, pro, proti, jasně přijato. A nyní, který zase 253, kde je pro, proti, zamítnut. Jury 5, kde je pro, proti, přijat. A 255, kde je pro, proti, uh, přijat. Kult 12 odpadá. 256, kde je pro, já myslím, že budeme hlasovat elektronicky, je to příliš čestné. Zahajuji hlasování o 256. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o tři hlasy. Jury 6. Kdo je pro? Proti? Přijat 257. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnut. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Přijat a nyní se dostáváme k 273. Kdo je pro? Proti? Eh, přijat mm, kult Pajet. Kdo je pro? Proti? Přijat kult 8. Kdo je pro? Mm, proti? Eh, jasně zamítnut. Eh, kult 9 pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Mm, přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 290. Kdo je pro? proti, mm, jasně zamítnut. A potom všechny ty ostatní odpadávají, ne? Takže teď se dostáváme k 304. Kdo je pro? Ne, ne, ne, ten odpadá. Ten odpadá, protože jsme přijali 290, takže... A 290 byl odmítnut? Ne, 290 was rejected. 290 byl zamítnut. Aha. 304, 304. Ano, takže pan Tarabela. 304, kde pro? Proti? Zamítnut. Prověříme. Dobře, hlasujeme elektronicky o 304. A, ano, vidím, EPP mění názory. Konec hlasování. Přijat. 305 a kult 13. Bude pro? Proti. E, jasně přijat. E, 309, 310. Kdo je pro? Proti. No, budeme hlasovat elektronicky. E, 309, 310. Bylo to těsné. Takže návrh je zamítnut o tři hlasy. Kompromisní návrh 19, prosím. Kdo je pro? Proti? Eh, přijat 322. Kdo je pro? Proti? Přijat 324. Kdo je pro? 324. Hm. Kdo je pro? Prosím. To je velice těsné, opět, jak to vypadá, ale přijat, myslím, těsně. 324, ano. Takže prosím, hlasujte rychleji. Konec. O dva hlasy přijato. A kult 14 pro, proti, přijat. Kompromis 20. Kde pro? Proti, přijat. A nyní 336. Kdo je pro? Proti? Přijat. 346. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 356. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 363, 364, dohromady pro, proti, zdržel se přijat. Ehm, kompromis 22, kdo je pro, proti přijat, kult 3, kdo je pro, proti přijat, kult 4, pro, proti přijat, Jury 25, 23. Omlouvám se. Jury 23 pro, proti přijat. Kult 17 pro, proti, přijat. Kult 18, pro, pro, pro, proti. A není to úplně jasné, takže kdo je pro, prosím, kdybyste zvedali ruce, abych to viděl, kdo je proti, jasně přijat. A dobře, kompromisní návrh 23, kdo je pro, proti, přijat. Kompromisní návrh 24, kdo je pro, proti, přijat. 367, 368, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. A kompromisní návrh 25 a 26, kdo je pro, proti, přijaty. Nyní se dostáváme k kult 34, kdo je pro, proti, přijat. 375, kdo je pro, proti, přijat. 384 pro, proti přijat, 385 pro, proti přijato, kompromis 27, kdo je pro, proti přijato, kult 26, kdo je pro, proti přijato. In favor. 27 pro, proti přijat, Jury 17, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti přijat. 406. Kdo je pro? Proti? Vedle 406 padá, pokud 410 je přijatá a 410 padla, protože to bylo součást kompromisu, takže to, to asi je způsobem. Takže 406, kdo je pro? Proti? Přijato. Kult 30 pro proti, přijato Kult 33 pro, proti přijato, kompromis 29 pro, proti přijat, Jury 18 pro, proti asi budeme muset hlasovat, asi to bylo přijato, ale chtěl bych si to věřit. Končím hlasování přijato 21 ku 14. Kompromisní návrh 30. Ano, s pozměňovacím eh, návrhem ústním, kdo je pro, proti, přijato. No a nyní přecházíme na 413. 413. Kdo je pro? proti, uh, zamítnuto. 400, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, 415 pro, proti přijato, kult 31 jako doplnění, pro, proti přijato, kult 32, kdo je pro, proti přijato, 421 padá 422, kdo je pro, proti, ověříme to, 4,22. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Kol 23, kdo je pro, proti, zamítnuto, Kol 29 pro, proti, přijato 35, proti, uh, přijato Jury 25 pro, proti, přijato 4, 2, 5 pro, proti, zamítnuto 285 a 362, kdo je pro, kdo je proti, přijato 366 pro, To je vlastně stejné. Takže teď jsme na pozměňovací návrh 1, 2 až 18 jsou stejné při, při Eh, přijato tři se stahuje, čtyři kdo je pro, kdo je proti, přijato šest, dva a sedmnáct, kdo je pro, proti přijato sedm, třináct pro, proti přijato devět pro, proti přijato deset, kdo je pro, proti přijato jedenáct pro, proti přijato patnáct, šestnáct pro, proti přijato. Teď jsou úvodní ustanovení 19 mm, mm, mm, pro proti přijato, 20 přijata, kompromisní návrh 6 pro proti přijato, 86 do je pro proti přijato, kompromisní návrh 1 pro proti přijato, kompromisní návrh 2, kdo je pro proti přijato, 45 pozměňovací návrh pro proti, zamítnuto 46 pro proti, přijato 48 pro proti, eh, to bylo staženo, vy jste to stáhl. Takže 48 byla stažena. Kompromisní návrh 3 pro, proti přijato 62, kdo je pro, proti přijato 4, kdo je pro, proti přijato 71, kdo je pro, proti, to je zamítnuto 72, kdo je pardon, 72, pozměňovací návrh pro proti, přijato, kompromisní návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, přijato, 78, kdo je pro, budeme hlasovat o 78. Končím hlasování, přijato, 21 ku 14, 79 pro proti, zamítnuto 80, kdo je pro. Zase musíme to ověřit, 80 myslím, že byla přijata, ale chci si to ověřit, končím hlasování, zamítnuto 17, 17, 80, kdo je pro, proti, přijato 6a. Kdo je pro? pro kdo je pro, prosím? Proti? Přijato. No a nyní přecházíme k hlasování o ke konečnému hlasování o celém návrhu. Všichni by měli hlasovat, prosím, hlasujte všichni. 34. Je nás pouze 34, takže hlasovali všichni. Končím hlasování a to bylo přijato 32 pro, 3 proti. Takže děkuji mnohokrát Ashleymu Foxovi a všem stínovým zpravodajům. Chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji mnohokrát. No a nyní přecházíme ke stanovisku o výboru pro ženy. Uh, compromise amendment 5. Those in... Kompromisní návrh proti, jasně přijato, 6 pro, proti, přijato 15 pro, proti, zamítnuto 51 pan Mendes pro mm, proti přijato 52 až 54 kdo je pro proti přijato 55 pro proti zamítnuto 6 a 56 kdo je pro proti budeme hlasovat 6 a 56 Uh, right, the vote's closed. Končím hlasování. Přijato. Sedm, kdo je pro? Neslyšíte, paní Head? Uh, mohli bychom chvilku počkat? Můžeme chvíli počkat? aby se tady stěšilo, Víte, je to důležité hlasování třeba, aby se všichni stěšili a dávali pozor. No já jsem chtěl požádat ti, kteří odcházejí, aby odcházeli potichu a nepovídali si, což je také náznak velkého zájmu zprávu pana Foxe. Takže teď sedm a paní Vanová, zpravodajka, kdo je pro. Myslím, že budeme hlasovat o sedmičce. Končím hlasování. Mohli bychom hlasovat rychleji, čili 22 k 10 přijato, 57 pana Manderse, kdo je pro, proti, zamítnuto. 58. paní Head, kdo je pro, proti přijato, 8 paní Parvanové, kdo je pro, proti přijato. 59, paní Head, kdo je pro, proti, přijato 9 a 60, kdo je pro, proti, přijato 63, kdo je pro, 61. Já jsem něco přeskočil, takže 61, kdo je pro? Budeme hlasovat 61. Končím hlasování a zamítnuto. 62. Kdo je pro? No, asi budeme muset hlasovat. To je zajímavá kombinace hlasování. 62. Prosím, hlasujte rychleji, pokud to jde. Končím hlasování. 32 lidí hlasovalo přijato 20 po 10, 63 padá, 64 paní Head. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 65 pana Manderse, kdo je pro, proti, zamítnuto, 66 paní Head, kdo je pro. Budeme hlasovat o 66. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Citation 10, zamítnuto, kompromis 1, eh, přijato, pak tady máme 11 s rozděleným hlasováním, tady vidíte jednu část bez slov, včetně Evropské centrální banky, přijato a část 2, kdo je pro, Myslím, že budeme muset hlasovat. Je tady celá řada lidí, kteří už odešli, že lidí hlasuje. Přijato jeden hlas. 13, kdo je pro? Proti? To musíme opět ověřit. Eh, myslím, že to bylo přijato pozměňovací návrh 13. Končím hlasování. Přijato dva hlasy. 14. Kdo je pro? Proti? Přijato 15 pro, proti, přijato stejnou většinou, dva paní Parvanové, kde je pro, proti, přijato, 16 pro, proti, Přijato kompromisní návrh 2, rozdělené hlasování, to samé. První část bez slov European Central Bank, to je přijato, a část 2. Kdo je pro, kdo je proti, jasně přijato zase stejnou většinou. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, přijat. 20, kdo je pro, proti přijat, 21 pro, proti přijat, 24 s pravodajkou. Budeme muset hlasovat. Třicet jedna lidí hlasuje. Třicet dva? Třicet tři. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro 18 proti. Pozměňovací i návrh 22 paní Legre ehm, pro proti. Ehm, pětka paní Parvánové pro proti přijato. 24 pana Mandersa, kde je pro, proti, eh, zamítnuto 23, pro, proti, přijato 25, pro, proti, zamítnuto 26 pro, proti, asi to budeme muset ověřit, 26. Končím hlasování. Přijato 17 ku 15, 27, kdo je pro, proti, zamítnuto a teď 28 s ústním pozměňovacím návrhem paní Anheth pro proti přijato 29 s ústním návrhem pro to musíme ověřit. Asi to bude zamítnuto. Končím hlasování. Přijato jedním hlasem. 17 pro 16 proti, kompromisní návrh 4, pardon, pozměňovací návrh 30, paní Hed, Kdo je pro, kdo je proti? Liberálové budou hlasovat? Nevíme. Ověřme si to, protože já si myslím, že liberálové nehlasovali, takže ke 30 prosím hlasujeme všichni. Možná, že se nám dostane výsledku. Končím hlasování. 32 eh, ano, schváleno 18, 14, kompromisní návrh 4, kdo pro, proti, přijato. No a nyní přecházíme k 34 pana Mendersa, kdo je pro, proti, odmítnuto 35, pro, proti, zamítnuto 36, pro, proti, zamítnuto 37 pro, proti, přijato 38 pro, proti, zamítnuto 39 pro, proti, zamítnuto 40 pro, proti, zamítnuto 41 pro, proti, zamítnuto 42 pro, proti, zamítnuto 43 ověříme. Tak 32 lidí hlasuje, to je všechno. Končím hlasování. Přijato. 18 pro, 43 teď. Pro proti přijato, 44 pro, proti zamítnuto. No a nyní zahajuji hlasování k celému návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasů pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Takže děkuji mnohokrát paní Parvanové. No a nyní máme dvojí krátké hlasování. Prosím, zůstaňte zde, protože uh, musíme zajistit, že tady máme většinu. Návrh pro druhé čtení návrhu pana Kreutzmana o vinu, celním vynucování práv duševního vlastnictví. Electronic vote on that, just so for the record. Elektronické hlasování ke, ke konsolidovanému návrhu. Uh, the vote is... Ah, oh, more people. Okay. The vote is closed. Končím hlasování. 27 pro, 1 proti, děkuji. Pak tady máme korrigendum ke směrnici o hračkách. To bylo rozdáno. Takže korrigendum ke zprávě o hračkách. My jsme to projednali se všemi zpravodaji, takže budeme hlasovat o tomto korrigendu. Zahajuji hlasování. Je to technická úprava. Končím hlasování. Přijato 30 hlasy, nikdo nebyl proti. Děkuji vám mnohokrát a nyní můžeme přejít. Vlastně jsme nahnali čas ke zprávě komise tu ještě není. Mohli bychom si udělat pětiminutovou pauzu a pak budeme pokračovat. A kdo ohledně evropské právní úpravy prodej, máme tady dva zpravodaje. Pan Fox tu je také. Děkuji. Dobrý den. Takže, takže takže eh, dnes jsme mohli si dát štědře 5, 15 minut navíc, protože mm, hlasování bylo rychlejší. A teď máme eh, další bod, což je společná eh, evropská úprava kupních smluv. Máme zde zpravodajku paní Gebhardt, pana Kreuzmana, paní Rule a pana Foxe, to jsou stínoví, jsou zde a paní Stojnmar také vítám zde velice vřele, ona je eh, naší častou návštěvnicí a také i no, ona bude mít čas jako reagovat na eh, diskuzi později. Takže kdo si vezme slovo jako první, který ze zpravodajů? Pan Majer. Ne, paní Gebhardt. Dobře. Ano, paní Gebhardt eh, velice eh, štědře, velkoryse dává přednost panu poslanci. Ne, takže nejprve zpravodajové, paní Gepard, potom stínové, stínový. Děkuji mnohokrát. Rovněž děkuji za to, že mi Evelyn takto poskytla první místo. My se s Evelyn střídáme v tomto. Nyní máme první rozpravu o pozměňovacích návrzích pro společnou evropskou právní úpravu prodeje. Rád bych ještě jednou připomněl, že v zásadě se touto věcí zabýváme již delší dobu, rovněž na různých výborech eh, parlamentu. Plenární zasedání ještě jednou hlasovalo o zásadní otázce, a totiž jakým způsobem, v jaké formě má být komisí předložen návrh takovéto právní úpravy jedeje. Parlament tehdy v plénu velkou většinou podpořil pro tu opční možnost pro ten fakultativní, ten fakultativní režim. Nyní tedy máme k dispozici návrh a celou řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji všem, kteří na tomto pracovali a předložili tyto četné pozměňovací návrhy k návrhu komise. Všichni víte, a proto já to zkrátce schrnu, že tady máme dva různé znění od dvou různých zpravodajů. Každý z nás upřednostňuje jiné řešení a tato dvě řešení prostě nemůžeme ne, eh, sladit. Nemůžeme na té zásadě, na tom zásadním přístupu se dohodnout na kompromisu. Tam prostě máme zásadní odlišnosti. Schnuto. Já vidím tento hlavní problém. Evelyn a někteří další si přejí na místo fakultativního nástroje rozšíření směrnice o právech spotřebitele, která vstoupila v platnost nedávnost. A Robert Rochefort si přeje um, revizi směrnice z roku 99, která se týká uh, prodejního zboří, týká se to záruk a také hodnocení životnosti produktů. Chce takto vytvořit rámec pro stanovení požadavků na ekologicky šetrné mm, provádění produktů. Pak tam máme analýzu komise, dále tedy požaduje analýzu komise, které, která se právě bude týkat životnosti výrobku. Já tedy mám pocit, že tady se předpokládá, že tu společnou evropskou právní úpravu podeje, ten návrh komise, bychom mohli využít jako možnost. A namísto fakultativního nástroje, že bychom tady neomezeným způsobem rozšiřovali a měnili staré právní akty, směrnice a nařízení podle mého názoru to z právního hlediska možné není, protože my nemáme právo iniciativy. My nejsme exekutiva. Exekutivou je komise. Takže takovéto požadavky, podle mě, je možné eh, jaksi mm, mít pouze v rámci zprávy z vlastního podnětu, ale ne v rámci konkrétního návrhu komise. Tady jde tedy výhradně o to, zda si přejeme fakultativní nástroj či ne. Já si tento nástroj přeji, Evelyn si ho nepřeje, takže by měla důsledně říci ne, ale neměla by v rámci této směrnice požadovat celé jiné věci či snažit se z toho udělat jakýsi článkový zákon, jak to říkáme tě, ehm, v Německu, že tedy se tady pokusíme pomocí jednoho zákona změnit celou řadu dalších zákonů. K tomuto tématu bych rád něco slyšel od ostatních kolegů, kteří předložili pozměňovací návrhy. Rád bych se dozvěděl jejich názor na tuto záležitost. Co se týče obsahu pozměňovacích návrhů, zde si myslím, že i mimo EPP, že tedy celá řada dalších kolegů předložilo mnoho dobrých a konstruktivních návrhů, které bychom mohli podpořit. Jedná se zejména o návrhy Mitra Repo, pana Manderse, Kreuzmana, pana France Obermeiera a další. Takovéto pozměňovací návrhy jsou ty, které eh, jak si se mm, dobře zapracovat do systému. Já takové to rád přejmu, je možné se i dohodnout na kompromisech. Toto vše je možné. Otázka ovšem je, jakým způsobem se postavíme k tomu zcela odlišnému přístupu. Pravděpodobně se ještě za, eh, po schůzi výboru krátce sejdeme, mm, a, jakožto zpravodajové, a budeme to muset ještě jednou prohovořit. Ještě jednou musím zdůraznit, že parlament v zásadě již rozhodl, že bude pro ten fakultativní nástroj právní úpravy prodeje. V Německu máme také poněkud obtížnou situaci, protože Bundestag odmítá obční nástroj obční právní režim a Bundesrat, tedy druhá komora německého parlamentu. Tam dominuje eh, tedy ten názor, že obční nástroj je něco, co je třeba přijmout pozitivně. Tedy Bundesrat Evelino opravdu říká ano. Tyto dvě věci tedy stojí nesmiřitelně proti sobě a proto je třeba si zvážit, jak se k tomu dále postavíme a jak bude vypadat konečný výsledek. Děkuji. Good. Well. Výborně. Ano, eh, samozřejmě budeme muset eh, sladit různé názory a jasně řekli, jaká je pozice i jak je to tedy v Německu. Dobře, Evelyn. Um Děkuji. Chci zabránit tomu, aby tady vznikl nějaký falešný dojem. Rozhodnutí Bundesrátu bylo učiněno, když jsme ještě neměli většinu sociálních demokratů v Bundesrátu. Tedy neměli by se tady tvrdit, že by strana SPD byla ta, která má jiné mínění než já. A připomínám, že zástupci lidu v Německu, v Bundestagu, a to napříč veškerými frakcemi, jednomyslně podpořili rozhodnutí, které odmítá obční systém. A toto by v podstatě mělo být velmi silným úkolem spolkové vládě, neboť rozhodujícím místem, kde se rozhoduje o spolkové politice, je právě Bundestag. A tady bych ještě ráda um, vysvětlila takovou další zvěst fámu, která se týká zprávy Volis, kde se stále tvrdí, že tímto Evropský parlament se již vyslovil pro obční systém, pro obční nástroj. Uh, Tady bych chtěla také to trochu objasnit a poprosit o to, abyste si tu zprávu pečlivě pročetli. Tam se sice říká, že to je model, který je vhodné zvážit, ale eh, dává se za úkol Evropské komisi, aby provedla analýzu dopadu, ve které přesně ověří, jaké by byly možné důsledky takovéhoto systému a rovněž Parlament požádal komisi, aby analyzovala a ověřila další možné modely. Služby našeho parlamentu si velice pečlivě prohlédli posouzení dopadu, které předložila Evropská komise a řekli, z metodologického hlediska to bylo vypracováno správně, ale zároveň je tam několik problematických věcí. Například to, že ty závěry se opírají o Eh, skutečnosti, které jsou, nejsou doložitelné, či jsou pouze těžko doložitelné. Takže to je velmi problematické. A dále služby samotné Evropské komise řekly, že posouzení dopadu Evropské komise má velký nedostatek, který spočívá v tom, že jasně se zaměřuje na to podpořit ten opční systém a ostatní oblasti, možnosti a modely nebyly odpovídajícím způsobem proskoumány, tak aby se skutečně zjistilo, který model by byl ten skutečně nejlepší. Toto bychom neměli v této souvislosti zapomínat. Je velmi důležité, že pokud děláme zákony, abychom dělali takové, které budou v pořádku, které se budou opírat o doložitelné skutečnosti, které budou mít svůj základ, který musí být solidní. Nyní k pozměňovacím návrhům. Musím podotknout, že jsem otevřela celou řadu velmi dobrých pozměňovacích návrhů a na rozdíl od Hanse Petera beru vážně veškeré pozměňovací návrhy a neupadnu Hans Petře do toho tónu, eh, tak jak si hovořil ty, když se to snažil tak trochu zesměšnit. Ne, zjevně, ale ono to tam tak trochu bylo. Takže já skutečně budu brát každý jednotlivý pozměňovací návrh velice vážně. A myslím si, že Robert Rochefort ve svých pozměňovacích návrzích se vrátil k něčemu, co je velmi důležité, a totiž že je třeba se vědomat i trhu s použitým zbožím. To je něco, co jsme v rámci spotřebitelského práva spíše zanedbávali a někdy z části jsme na to dokonce zcela zapomínali. Toto si myslím, že je přístup, který je velice dobrý a který bychom měli bedlivě zvážit a ověřit. Dále třeba přesně analyzovat to, co předložil kolega Mitrolitop a Weidenhäuser Oni říkají, že to, co se týče opčního systému, že tam budeš ty dělat ty pozměňovací návrhy, ale tam je ještě pár bodů, takže si nemyslí, že Jova Edenhoven tři Mitro Repo jsou pro opční systém. Oni mi to takto zcela jasně řekli. Oni tam chtějí do toho vnést nové elementy, které já jsem tam ještě nevnesla. Jinak souhlasí s mými pozměňovacími návrhy a proto není třeba je znovu opakovat. A to jsem tedy chtěla objasnit, aby tam nevznikla nějaká nedorozumění, aby tady nekolovaly nějaké zvěsti, které neodpovídají skutečnosti. To jsem chtěla podotknout Hance Petře právě z důvodu toho, co jsi právě nadnesl. E, je tam celá řada pozměňovacích návrhů, kterou prostě ne, které prostě nemohu podpořit. To jsou ty návrhy, Mayer, Kreutzmann, Colin Langen, které přirozeně mají ten opční systém. A také nepodpořím návrhy pana Kreuzmana, které se snaží o snížení míry ochrany spotřebitele. Tedy oni nechtějí snížit to, co na, nejenom to, co navrhla komise, ale oni chtějí snížit tu skutečnou míru ochrany spotřebitelů, kterou již máme v členských zemích a také v směrnici o právech spotřebitele, kterou jsme přijali v roce 2011. On by prostě chtěl snížit tu úroveň ochrany, která je zakotvena v tom všem, co jsem právě řekla. To akceptovat nemohu méně ochrany spotřebitele, podkovává, podkopávání ochrany spotřebitele tak, jak je již zakotvena v jednotlivých členských státech, to je něco, co já prostě akceptovat nemohu. Pak se ještě budu velice pečlivě věnovat eh, dalším návrhům. Zejména návrhy pana Fokce, ty mě připadají dobré, některé jsme dokonce předložili společně. V mé návrhu jsem měla minimální harmonizaci a já bych chtěla poprosit pana Staudenmajera, aby v budoucnosti nehovořil o minimální harmonizaci, tedy v, v Němčině minimál harmonizírung, ale aby v Němčině používal pojem harmonizírung, protože v Němčině je to rozdíl. Prostě je to Není to minimální, co možná nejmenší, ale minimální v tom smyslu, že se zachovává to, co již je, co existuje. Pan Rochefort je touto cestou. Snaží se tam, kde je to možné, harmonizovat v co možná největší míře. Já ho v této cestě ráda podpořím, protože pokud by se nám podařilo v určitých oblastech skutečně zajít s naším právní úpravou dál, přinést něco, co bude potom platit v celé Evropské unii, tak je to Jistě, jistě dobrá věc a v konečném důsledku by to znamenalo, že půjdeme cestou, kterou eh, jsme zvolili s panem Švábem v rámci směrnice o právech spotřebitele a totiž, že jsme zajistili, abychom měli určitou směs. Tam, kde to jde, eh, jsme měli maximální plnou harmonizaci a tam, kde to nebylo možné, protože členské státy to nepodpořily, tam jsme šli cestou minimální harmonizace. Myslím si, že toto je vhodný přístup. A ještě krátce, než eh, uzavřu, uzavřu své vystoupení, mám tady takovou prozbu, protože vím, že je tady přítomná rada. A protože pan Lene, včera jsem byla na výboru Jury, kde jsem eh, předložila své pozměňovací návrhy a pan Lene včera řekl, že rada již je zcela jasně pro obční systém a že litevské předsednictví toto udělá jednou ze svých priorit. A proto bych chtěla se zeptat irského předsednictví, které je přítomno, jak vypadá aktuální stav věcí. Když jsme byli v Litvě, Malcolm, ty si jistě vzpomínáš, tak jsme tam o tom hovořili panem ministrem hospodářství a on řekl, pro nás to prioritou není, nemáme žádný velký zájem na tom, aby se s touto věcí pokročilo. Takže tady mám dvě zcela rozdílné informace a protože je zde přítomno irské předsednictví, tak si myslím, že by bylo dobré, aby nám objasnilo, jak tedy vypadá aktuální stav věcí. Ještě jedna připomínka z mé strany, než uzavřu své vystoupení. Jedna záležitost mě velice ruší, velice mi vadí, jak se k tomu přistoupilo, jak k tomu přistoupil výbor Jury a Hans Petr a další. A totiž tady se rozlišuje mezi přeshraničními a ne přeshraničními transakcemi. Rozlišuje se tady mezi jednotlivými různými typy produktů a pomocí článku 13 se dává členských státům možnost, že pokud si budou přát, tak mají v rámci oblasti, kde na evropské úrovni nemáme obční systém, v rámci těchto oblastí členské státy mohou takovýto obční systém si zvolit pro svůj vlastní národní trh. A já se bojím, že toto nakonec povede k totálnímu chaosu, kdy spotřebitelé a podnikatelé se v tom již vůbec nebudou schopni vyznat. Protože já jsem se například v pondělí setkala s jedním obchodníkem z Francie a on mi řekl, paní Gebhardtová, pro nás je to velice obtížné, ten obční model. My jsme to analyzovali a dívali jsme se na to, jakým způsobem eh, se pohybují na trhu dnešní mladí spotřebitelé. A velmi často nejdřív jdou do obchodu, tam si věc nekoupí, ale pak si zboží zakoupí na internetu. A čím dál tím častěji dochází k tomuto. Mladí lidé jsou velice propojeni. A často dochází k tomu, že mladý člověk je přímo v obchodě a pak použije svůj mobilní telefon a eh, objedná si věc přes mobilní telefon. A pak v obchodě ovšem zjišťuje, že v obchodě by musel nakoupit podle francouzského nebo německého práva, ale na internetu je mu stejné zboží nabízeno za jinou cenu, například levněji, ale mm, pomocí toho občního fakultativního evropského režimu. A mladý člověk pak nebude vůbec vědět, co to pro něj znamená takže z toho bude velmi zmaten. Tedy, pokud myslíme na dnešní mladé lidi, kteří jsou velice propojeni, jsou napojeni na internet, využívají všech těchto možností, nových technologií, a když těmto lidem nabídneme něco takto totálně chaotického, nevím, zda je to smysluplné. Měli bychom si skutečně zvážit, zda to obční právo nebude nakonec možností, jak vytvářet pracovní místa pro právníky, ale nepovede k právní jistotě, kterou tolik potřebujeme. Ano, k tomu se dostaneme později, k tomu ještě zpravodavé se budou moci vyjádřit později a... Pokud to takto nastane, a já to znám, skutečně lidé to tak dělají, jdou do obchodu, srovnají si ceny, pak zjistí, že většinou je to na internetu levnější, což je jasné, protože internetový prodejce nemá náklady jako prodejce v kamenném obchodě. A pak eh, například vidí nabídku z Litvy, z Francie, z Anglie nebo ze Španělska. Tak tito lidé mají ještě mnohem větší problém a to, že ten výběr, který mají na internetu ty další podnikatele, mají tři různé právní systémy, protože oni neprodávají podle německého práva, oni prodávají podle litevského, španělského, anglického a tak dále paní Gebhardt. Ale nezapomínejte, že máme eh, nařízení Řím 1, které se týká právě práv spotřebitele a které eh, potom eh, již nebude platit, pokud někdo zvolí ten opční systém. Ano, to jsou věci, kterými se budeme ještě, kterým se ještě budeme zabývat. Ty se určitě ještě vrátí a také ještě musíme mluvit o hodnocení dopadu. A já bych radši si teď vyslechl další stínové, pan Kreutzmann a potom pan Fox. Já se ptám, paní Gebhardt, co vlastně chceme? Chcete něčeho dosáhnout? Chcete pokroku na vnitřní trhu nebo nechcete nic? To je tedy ta otázka, která mi tady vyvstává. A já se nyní vrátím k tomu tématu, které tady bylo nadneseno. A to jsou práva spotřebitele. My jsme tady hovořili s kolegem Majerem, slyšeli jsme a rovně jsme to zažili, kdy tehdy, v té době, kdy chtěl kolega Šváb posílit práva spotřebitele, tehdy jsme již věděli, že máme různé kultury. A nyní můžete zavést právo, právo spotřebitele, či společnou ruskou právní úpravu prodeje s vyšším, vyšším ochrany spotřebitele. K čemu to povede? Žádný podnik není nucen tento opční systém zvolit. Podnikatel se na to podívá, zváží si riziko a potom si řekne. Budu mít takto větší trh a pak si řekne, vyplatí se mi to, když tam bude větší míra ochrany spotřebitele, tak on si to prostě sám zváží a buď si řekne ano, vyplatí se mi to, nebo si prostě řekne ne, nevyplatí se mi to, do toho rizika nejdu a nebudu to nabízet podnikatel, který má velký trh v Německu či ve Francii, tak ten asi lucemburský, finský či estonský trh ne, nepotřebuje, protože ho nezajímá, protože pro něj to není žádné velké obohacení. Takže on si to ten podnikatel obchodník zváží. V tohoto pohledu obční právo samozřejmě, když se s ním pojí vyšší míra ochrany spotřebitele, je jistě něčím eh, hezký, spotřebitel a obchodník podlehají stejnému právu a sami oba dva si mohou rozhodnout, zda chtějí použít opční řeči či ne. Dávám zapravdu kolegovi Majerovi, nevím, zda z toho můžeme udělat eh, směrnici nebo nařízení. Komise teda předložila opční právo, já, mě to není jasné, ale uvidíme. Co se týče ochrany spotřebitele, bylo by chybou, a tady vám dávám za pravdu, je třeba to opravit nechceme tady spadat zpět do té všeobecné směrnice o právech spotřebitele, ale tam šlo o toto. Společná právní úprava prodeje chce vyšší míru ochrany a proto my jsme se snažili tu míru poněkud snížit právě proto, aby ten obční systém byl uplatňován. K ničemu nám přeci nebude a spotřebiteli také ne. Pokud tady bude zákon, právní úprava, kterou podnikatel obchodník nebude vůbec využívat. Tím nikomu nepomůžete. Nepomůžete tím občanům v menších členských státech, kteří si přejí větší trh. A bylo to tady řečeno. Přeci je eh, vždy lepší, než mít vůbec nic, tak to například rozšířit na ty přeshraniční transakce, na internetové obchody a tak dále. Paní Gephardt, samozřejmě to, o čem jste hovořila, to se děje, lidé jdou do obchodu, podívají se na zboží a pak se podívají na internetu, jestli to tam nenakoupí levněji. Já jsem si to sám také zkoušel, ale pak jsem zjistil, že třeba televize na internetu byla o eur levnější, ale přesto jsem si ji na internetu nekoupil, protože mám nedaleko svého bydliště odpovníka a když budu mít s tou televizí nějaký problém, tak ji tam prostě odnesu. a nebudu mít s tím eh, příliš mnoho práce. Takže to je na uvážení každého. Ale pak jsou výrobky, kde žádnou technickou pomoc nepotřebujete a pak to samozřejmě využijete, pokud na internetu je takovéto zboží levnější. Tak to jsou takové ty výrobky, které hned použijete a nepotřebujete k tomu žádné odborné znalosti. Uh, takže já skutečně nechci poškodit spotřebitele, ale, abych to řekl jinými slovy, přeji si obční právní úpravu, ale přeji si, aby pak, když bude existovat, byla skutečně uplatňována. A znáte eh, názory německé ekonomiky, která je rovněž proti, a to proto, že říkají, že to prostě nikdo používat nebude že obchodníci a podniky podle tohoto občního režimu nebudou chtít prodávat. Paní Gebhardt, tady máme problém. Tady se vytvořil zákon, který bychom mohli nazvat placebo zákon, tedy zákon, který nebude nikdo uplatňovat a to přeci nemůže být v našem zájmu. Mně ten obční nástroj připadá jistým způsobem dobrý a zajímavý, ale dobře vím, že v Berlíně naší frakci tam jsou výhrady vůči tomuto občnímu právu, ale já si myslím, že by mělo existovat a měla by to být nabídka, ale nabídka, kterou bude někdo využívat. Máte pravdu, že nemá smysl tady snižovat například úroveň ochrany, kterou máme ve směrnici o ochraně spotřebitele. To jistě ne, ale ta úroveň nesmí být příliš vysoká jde skutečně o to, aby pokud ta legislativa bude, aby byla také uplatňována. Jinak to nikomu k ničemu nebude. Pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekl panu Kreutzmanovi, že já chci pokrok na eh, jednotném trhu. Vy víte, že chci, ale tento návrh, myslím, k tomu nesměřuje. Naopak, to je krok zpět. Já nevím, zdali spíše to nereaguje na osobní ambice paní Redingové, spíše než je to vedeno snahou ochrany spotřebitele. Proto jsem proti tomuto návrhu a jsem skeptický vůbec, jestli to bude mít nějakou výhodu pro mm, spotřebitele a podniky. A já vím, že subjekty, kterých se to týká, jsou proti. Proč tedy mrháme časem? Eh, s tímto návrhem, když bychom měli řešit skutečné reálné bariéry, jako třeba přístup k, eh, k efektivním eh, opravným prostředkům, pravidla reklamy, řešení sporů. A já si myslím, že tato iniciativa pouze zavede nejistotu s výkladem tohoto nástroje a mm, i to bude znamenat eh, náklady navíc, které ve finále ponesou podniky a spotřebitelé. Mám otázku na komisi. Proč tedy pořád vůbec se tímto návrhem zabýváme, když vy ve vlastním eh, hodnocení dopadu jste dospěli k závěru, že to je vadný návrh? Takže to je principiální otázka. A teď bychom měli postupovat pragmaticky a nějak řešit tedy tento návrh. A já tedy svými pozměňovacími návrhy se o ten pragmatismus snažím. I když vím, že to je radikální přístup, tak podporuji snahu paní Gebhardt změnit to ve směrnici. A mm, tak navíc ještě nemáme dostatek informací, jaký bude dopad této změny, to nevíme, a takže komise by měla provést hodnocení dopadu, jaké by byly výhody, kdybychom tento návrh transformovali ve směrnici a, ale mm, samozřejmě, jak to vypadá, komise si stanovila určitý kurz bez ohledu, jak to je, aniž by se dívala napravo, nalevo. A další oblast, kterou je třeba řešit, je vnést určitou rovnováhu do tohoto návrhu, aby to skutečně bylo ku prospěchu spotřebitelů. A já tedy eh, zde eh, zavedu, mm, eh, chci zavést otázku práva na odmítnutí smlouvy, standardní smluvní podmínky, potom přístup k opravným prostředkům a Eh, takže eh, samozřejmě, ale kdybychom to zavedli, jak to tady je, tak by to úplně zpřevrátilo eh, náš systém ve Spojeném království. U nás se má hm, spotřebitel krátkou lhutu na právo odmítnout to zboží a pokud zjistí, že je vadné, ale takže eh, tady, kdybychom zavedli tento systém práva eh, na opravné prostředky, tak bychom vlastně eh, eliminovali tu možnost britských spotřebitelů okamžitě tedy na vrácení toho zboží a navíc by to vneslo velkou nejistotu pro spotřebitele a podnikatele u nás v Velké Británii. Nevěděli by to, jak je to s opravnými prostředky. Proto i předložím pozměňovací návrhy, které se týkají modelových smluv, potom alternativního řešení sporů, protože tady ty opravné prostředky, které jsou, ty jsou neužitečné a měly by to být i v souladu se směrnicí o právech spotřebitele. Měli bychom se snažit o určitou harmonizaci. Eh, podniky a spotřebitelé musí přece profitovat eh, z tohoto spotřebitelského aky. Já doufám, že kolegové podpoříme pozměňovací návrhy, které se snaží o eh, větší prochranu spotřebitele a to se bude vztahovat na všechny hráče na trhu a to podle mě je vhodný způsob, jak posílit i důvěru spotřebitele v jednotný trh a zároveň zavést rovné podmínky pro podniky, které operují přes hranice. A mm, zde eh, máme radu, tak bych řekl na adresu rady, eh, rady, že tady neexistuje žádný konsensus ohledně tohoto návrhu, je to škodlivé a já bych tedy chtěl eh, mm, toto říci jirskému předsednictví. Děkuji, děkuji všem. Já jsem i e, e, slíbil tedy e, to, že bude mít i komise čas na reakci, ale zase nemůžeme být tak velkorysí s časem, protože ještě nás čekají tabákové výrobky a velký počet pozdňovacích návrhů. Takže i pokud irské předsednictví by chtělo zareagovat, tak prosím, a určitě poslouchali velice pečlivě kolegy. A takže jenom možná Nejprve paní, tedy nejprve možná komise by nám mohla říci, co si myslí o pozměňovacích návrzích, které zde byly předloženy. I'll say first a few... Děkuji za prvé pár slov k bodu, který se objevil několikrát zde v poznámkách, v prezentacích ohledně hodnocení dopadu a pár slov poté řeknu k otázce povahy samotného nástroje, harmonizace, o jakou míru harmonizace nám jde. A potom bych chtěl se i vyjádřit k těm praktickým eh, příkladům paní Kebhardt. To jsou vynikající příklady. A zde chci ukázat, jak by to fungovalo v praxi. A velice stručně tedy, ano. Dobře. Za prvé hodnocení dopadu. Za prvé, eh, to je reakce na pana Foxe. Vůbec nepřipouštíme, že naše Eh, hodnocení dopadu je nějak vadné. Ne, my jsme na to hrdí, je to velice dobré hodnocení dopadu. A teď pokud jde o kritiku paní Gebhardt, paní Gebhardt řekla, Paní Gebhardt řekla, že ty závěry se, eh, jak se zakládají na údajích, které jsou nedoložitelné či velmi těžko doložitelné. Já už jsem měl možno dříve to vysvětlit. My jsme veškeré kvantitativní údaje, které jsme měli k dispozici, využili. Tam, kde prostě nebude k dispozici kvantitativní údaje, tak jsme eh, jaksi opřeli posouzení dotadu o kvalitativní údaje. To bylo uznáno Impact Assessment Unit vaší vlastní instituce. Tam, kde jsme eh, naše předpoklady opřeli o kvalitativní údaje, jasně jsme to zveřejnili a pak jsme také zveřejnili, jak jsme k tomu došli, jak jsme to vypočítali. To, že pro transakční náklady nemáme žádnou všeobecně platnou definici, o kterou bychom to mohli opřít, to je samozřejmě prostě pravda, skutečnost, kterou vlastně uznalo i vlastně vaše vlastní eh, Impact Assessment Unit. Důležité je, že jsme se věnovali různým modelům. A jde tam o minimální harmonizaci a plnou harmonizaci. A zde je zaprvé nutné konstatovat, že ta minimální harmonizace má dva problémy. Pomocí minimální harmonizace nedosáhneme cíle, odstranit rozdíly mezi národními právními režimy. Podle minimální harmonizace by ty rozdíly existovaly nadále. Jak minimální, tak plná harmonizace mají sebou nesou velký proces, problém a to ten, že pro ty obchodníky, kteří si vůbec nepřejí exportovat, který chtějí tedy prodávat pouze na národních trzích, to sebou nese náklady jednorázové asi ve výši 902 miliardů eur, jen aby se s tím seznámili, s tím občím nástrojem. Pokud budeme mít tu druhou možnost, tak je to eh, náklady, jsou to náklady ve výši 1,2 až 2,3 miliard eur, ale pouze pro ty obchodníky, kteří si chtějí zvolit obční nástroj. A ti to udělají, pokud mají pocit, že je to pro ně východné. A není ten praktický příklad. Já si myslím, že to, co paní Gebhardt zmiňovala, je skvělý příklad. Skutečně, představte si někoho, kdo si v obchodě koupí nějaký výrobek. Skutečně si to zakoupí na základě národního práva a má sebou iPad a podívá se do iPad, jestli to náhodou na internetu nedostane někde levněji, například od nějakého odpovědníka z nějakého jiného členského státu. A skutečně někoho takového nalezne. Normální spotřebitel a to víme ze všech eh, šetření a anket, dobře víme, jaká jsou kritéria spotřebitele, to je cena a dobrá pověst. Eh, například jeho důvěra v značku. Eh, spotřebitel vůbec neví, že v rámci přeshraničních transakcí existují různá práva. On si většinou nepřečte všeobecná obchodní ustanovení a pokud si je přečte, tak jim stejně nerozumí všeobecným obchodním podmínkám. Tedy spotřebitel se tady vlastně většinou rozhoduje podle ceny a podle značky. A tady skutečně na základě společné evropské právní úpravy podoje může nakoupit produkt, který bude levnější a nemusí se ničeho obávat, neboť úroveň ochrany spotřebitele bude buď vyšší nebo stejná než ta úroveň, kterou má podle aký společenství a podle všech národních neharmonizovaných právních režimů. Bude mít tedy výhodu, bude mít lepší výběr, nižší ceny a nemusí se ničeho obávat v rámci svého právního postavení, jakožto kupující. A další věc, pan Kolecman to zmiňoval, pan, eh, tedy spotřebitel není nucen nakupovat na internet, může se rozhodnout, může v tom obchodě, kde právě stojí, si říct si, já si ten výrobek koupím, protože je pro něj důležitější, aby nakoupil něco podle národního právního režimu a eh, ta nižší cena ho až tolik nezajímá. Tedy, co si přejeme? Chceme dát spotřebiteli možnost volby, kterou podle stávajícího systému, podle Římu 1, spotřebitel jednoduše nemá. A to je poslední věc mé strany. Velice stručně odpovím panu Foxovi. Ano, na pana Foxe. Velice zajímavé to, co jste říkal eh, ohledně hodnocení dopadu komise a eh, minimální harmonizační pozměňovací návrhy některých poslanců a eh, i tedy jste zmínil tedy interní kodex mezi institucemi. No přece každá my jsme mm, provedli si velice rozsáhlé hodnocení dopadu, na které jsme hrdí. To jsem jenom chtěl říct. Děkuji, pane předsedo. Výborně. No, ano, eh, takže mm, samozřejmě ještě nás čeká hodně práce a zpravodajové vůbec budou muset eh, vytvořit eh, hlasovací seznam a bude to obtížné, sladit ty různé pozice a nebudeme opakovat diskuzi, kterou jsme vedli, to je pravda, ale z diskuze vyplývá, že komise nás ještě musí přesvědčit. V podstatě asi většinu bude muset ještě se snažit nějak přesvědčit. Budeme mít jasné dvě pozice, které i budou vyplývat z pozměňovacích návrhů a potom budou muset se zpravodajové dohodnout na hlasovacím seznamu a vybrat si. Takže asi pokud to vidím, tak my bychom měli naplánovat ještě možnost diskutovat o kompromisních, což proběhne 17. a 18. června. Je na vás tedy, zdali dáte dohromady kompromisy do té doby, ale čeká nás velká diskuze ohledně kompromisu určitě, abychom potom mohli vůbec hlasovat. Příště tedy se zaměříme na eh, strukturu hlasování a na ty dvě jasné alternativy, které tady vyplynuly z diskuze a zpravodajové to budou muset promyslet. A poté, pokud eh, pře- převáží názor paní Gebhardt, tak asi požádáme o další hodnocení dopadu. Máme hodnocení dopadu, se kterým nesouhlasíme, takže ale i asi prošla lhůta pro eh, revizi eh, hodnocení dopadu a mm, irské a litevské předsednictví teď eh, mm, rozhodnou, respektive rada rozhodne, čemu dá prioritu. Takže určitě rada tady si vyslechla poznámky pana Foxe i paní Gebhardt na toto téma. A pokud zpravodajové nechtějí slovo, tak já navrhuji, abychom toto uzavřeli, protože diskuze opět proběhne 17. a 18., kdy budeme diskutovat o tom, jak vůbec postupovat s touto agendou. Takže je to přijatelné pro oba naše zpravodaje? Dobře. Děkuji, děkuji komisi eh, a eh, za čas, který nám věnoval. A nyní e, máme čas na tabák. Ne, že bychom si šli zakouřit, ale budeme diskutovat o tabáku. Tak rovnou přejdeme k tabáku. Uh, so now, um, if, um, if we could please have some silence, because we need to get straight on. Tak musíme pokračovat, prosím o klid v sále. Uh, a consideration of the very large number of amendments. Máme tady opravdu hodně pozměňovacích návrhů. 481, které řeší paní Hanslik. Paní Styler je tady se SND. Pan, pane Krojcmane, prosím o vaši pozornost. Vy to budete řešit jménem paní Schmidt, pan Onstrom tady není, pan Binen také ne, nebo možná, že se vrátí, těžko říct. No a Nevím, kdo bude reagovat za komisi, pan Rýs. Kdo má za komisi na starosti tabák? Pan Šnišnel? Šnichels. Já se omlouvám, nejsem si jist výslovností a určitě se pak představíte a vyjádříte se k pozměňovacím návrhům. Takže nejprve paní Hanslik. Paní Hanslik co vy na to, že máte 481 pozměňovacích návrhů, krom toho, že jich je až příliš? Mnohokrát děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, kolegové. Jak právě říkal pan Malcolm Harbour, tak jsme dostali 481 pozměňovacích návrhů, ale jsou určité oblasti, kde, jak se zdá, máme určitou možnost kompromisu, nicméně jsou tady také oblasti, které jsou problematické. Já nicméně začnu tou jednoduchou částí. Co se týče článku 3, tak tam většina pozměňovacích návrhů se týká vypuštění aktu přenesené pravomoci a souhlasíme s tím, že kompetence definice maximálního obsahu látek v kouři tabákovém by mělo eh, spočinout na spoluzákonodárcích. Dále, co se týče pětky, tak tady se jedná o notifikaci dalších produktů obsahujících nikotin. Pak jsou tady další věci související s oznamovací povinnosti. Pak jsou tady věci související s vyloučením dalších nikotinových produktů. s oznamovací povinnosti. To jsou 175, 176 a 7. Tady bych ráda slyšela váš názor. Teď článek 12. Tady jsme dostali hodně pozměňovacích návrhů a mluví se o popisu produktů, Tady je vyškrtnutí průměru cigaret. Nemyslím si, že by tady měly být nějaké eh, zavádějící prvky na balení, prostě ně, něco, co by naznačovalo, že ten produkt není eh, tak škodlivý, nicméně průměr cigarety nezavádí spotřebitele. Na druhou stranu, pokud bude spotřebitel dobře informovan, tak by měl mít na vybranou, protože jinak bychom měli také zakazovat doutníky a cigarety většího um, průměru. Proto se domnívám, že informace na balíčku a varování eh, jsou klíčové, zatímco cigarety by mohly být různého průměru, pokud jsou obsaženy ve standardním balení. Protože můžeme souhlasit, jakékoliv cigarety jsou škodlivé, ať je průměr jakýkoliv. Tak buď zakážeme všechny cigarety, nebo ne. Tady bychom měli být důslední. Dále článek 14, boj proti nelegálnímu obchodu. Myslím si, že tady bychom mohli eh, jít na kompromis, protože všechny pozměňovací návrhy mají za cíl zajistit lepší, efektivnější kontrolu tabákových výrobků, abychom také zabránili nelegálnímu obchodování. A je důležité zajistit, aby identifikovaný produkt byl unikátní, bezpečný, aby se nadal duplikovat. Všechny tyto pozměňovací návrhy získají mou podporu. Třetí strana, takzvaná Data Storage Facility, ohledně výrobce a dovozce by mělo být skutečně autonomní a nezávislý na sektoru. Také máme pozměňovací návrhy s tím související. Dále 16. Také není příliš kontroverzní. Tady se jedná o přeshraniční vzdálený prodej všechny návrhy uvádí, že bychom něco takového měli zakázat, protože není možné ověřit věk kupujícího. Také zákaz distribuce tabákových výrobků, eh, které se prodávají jako zlevněné. Toto je pozměňovací návrh 391. A dále místo prodeje, kdy eh, takovéto prodeje, takovéto displeje by měly být vyloučeny. Myslím, že tady skutečně zacházíme trošku daleko, protože balíčky jako takové by měly generovat očekávaný výsledek. Tento pozměňovací návrh mě nepřesvědčuje, ale budu se těšit na vaše návrhy produkty a výrobky obsahující nikotin. Tady se přístupy liší. Některé pozměňovací návrhy uvádějí, že všechny produkty by měly být pokryty směrnicí o zdravotních výrobcích, produktech. Některé, že pouze některé, zvláště ty, které se eh, používají pro zdravotní účely a některé naznačují, že všechny by měly být pokryty eh, to nařízením pro tabákové výrobky, co se týče bezpečnosti spotřebitelů. Já si sama myslím, že by to měla být směrnice pro o humánních léčivých přípravcích eh, by mm, že by tady měla být směrodatná, protože to je něco podobného jako nikotinové náplasti a mnoho pozměňovacích návrhů bylo předloženo v tomto ohledu, ale zároveň je mi jasné, co říkají spotřebitelé. Někteří nepoužívají elektronické cigarety, aby přestali kouřit, ale prostě pro potěšení. Zelení nám také předkládají pozměňovací návrhy a přílohu, která zahrnuje eh, nařízení eh, různé spotřebitelského charakteru, které by tady měly platit. Pak tedy máme přechodná období, eh, tento pozměňovací návrh by měl být jaksi rozšířen, to mohu podpořit. To byly ty jednodušší, méně kontroverzní oblasti v návrhu, no ale teď přecházím na ty těžší a tady bych se ráda zaměřila na dvě otázky. V prvé řadě e, článek 6 komponenty. Tady je pozměňovací návrh, který naznačuje, že bychom měli zakázat jakékoliv aditiva. Zase jinde kolegové uvádějí, že některé tradiční by měly podléhat výjimce. Jsou tady i aditiva, která, které používají všichni spotřebitelé, tady se názory rozcházejí. Těžko v tomto případě eh, dospějeme ke kompromisu, už se o to budeme eh, pokoušet. Já si myslím, že kofein nebo vitamíny by mohly podpořit kouření u mladých lidí a že takováto aditiva by se měla omezit. Nicméně si myslím, že spotřebitel mě, by měl být na vybranou, jaký produkt chce používat v případě tabákových produktů. Takže ty přidané látky, které jsou atraktivní pro starší, by eh, nemohly plnit cíle tohoto právního aktu. Podívejme se na tento návrh a snažme se nepředkládat řešení, která by nebyla efektivní. Dále se rozcházejí názory v případě článku 6.10, to jsou výjimky, Eh, osobně si myslím, že tato výjimka by měla být úplně vypuštěna. Dostali jsme k tomu hodně pozměňovacích návrhů, ale některé navrhují, že bychom neměli podpořit takovouto výjimku a vy, využít to pouze pro šňupací tabák. A další se týká, a to je problematické, jsou to články 8, 9, 10, 11 a 13. Někteří kolegové uvádějí, že bychom neměli uvádět minimální velikost varování zdravotního rizika. Někteří uvádějí, že percentuální velikost by se měla upravit. Návrhy se liší 40, 50, 60, 75 nebo 85 velikosti balení. Pak je tady další návrh pro zavedení úplně volného, jednoduchého balení. Také ohledně umístění, zdali by varování mělo být nahoře nebo dole. Někdo navrhuje vypuštění odkazu na tvaru balení. Některé pozměňovací návrhy na, předkládají možnost jiných typů balení, třeba cylindrického charakteru. Pak je tady eh, návrh na eh, balení flip, takzvané flip top. Pak eh, z toho vyplývá, že je tady opravdu názorů hodně a je to velká výzva pro nás. Měli bychom najít řešení, které je schůdné pro všechny. V tomto ohledu mě zajímá váš názor. Pane předsedo, v neposlední řadě tyto pozměňovací návrhy jdou skutečně různými směry a já nemám čas všechno představit detailně. Nicméně se domnívám, že jsem se snad dotkla toho nejpodstatnějšího. Ty názory jsou opravdu různý a proto bude kompromis velice náročný. Na druhou stranu jsem optimistka, a doufám, že vypracujeme kompromis ohledně těch otázek, které jsem tady vyjmenovala. Jsem otevřená vašim návrhům a chtěla bych eh, vyzvat kolegy, aby si uvědomili, že i když jsem otevřená vašim návrhům, někdy je skutečně těžké je do toho zakomponovat ta rozhodnutí budou náročná a i teď si ráda vyslechnu vaše návrhy, protože vaše návrhy a názory jsou pro mě podstatné a určitě to bude velice důležité pro kompromis. Well, thank you very much for your... Děkuji, děkuji za velice jasnou analýzu všech pozměňovacích návrhů, to nám určitě hodně pomohlo. A nyní stínový zpravodajové pokud chtějí obhajovat vlastní názory. První paní Staler. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce a samozřejmě chci ji poděkovat. A, a, a i když asi e, moje frakce možná ji moc nepodporuje, i přesto si myslím, že se můžeme dohodnout na kompromisech, e, a které budou i e, které bude moci podpořit i skupina socialistů demokratů. Jednak je zde konsensus určitý zakázat eh, eh, přeshraniční prodej cigaret, ale také měli bychom to rozšířit na zákaz eh, toho, mm, mm, jak se tabákové výrobky tedy vystavují a takže já ví, eh, víme, že reklama se používá právě proč? No, aby se zvýšila eh, přece spotřeba tabáku, takže tady, tady máme velký prostor a Eh, takže samozřejmě to, jak se prezentují, eh, vystavují cigarety, tak to má velký dopad na mm, mladé lidi a eh, tedy 46% mladých lidí tedy takto se naláká vlastně, když se jim tedy prezentují, tak to vystavují v prodejnách ty cigarety a mm, i mm, máme experimenty třeba nebo zkoušky, máme to dokázat dokázané třeba z Norska kde, a odinut, kde se jasné, že mladé lidi to více tedy přesvědčí, když vidí tyto e, výrobky než starší lidi a potom e, i bychom vítáme i kompromis e, regulovat elektronické cigarety. To je také důležitá oblast. Nicméně co mě zklamalo, jsou ty mentolové cigarety a ty důvody, že nejsou tak škodlivé jako jiné tedy přídatné látky. A já vás mohu ujistit, že zde existují poznatky proti používání těch různých přísad aditiv. Třeba i máme německé výzkumné centrum a i další centra, která nám říkají, jak škodlivé právě mentolové cigarety jsou, protože i, i, i, i, i u usnadňují vlastně vdechování toho kouře, takže i se tím zvyšuje eh, riziko eh, rakoviny. Já jsem slyšela tady na výboru také, že mm, my ne, nejsme odpovědní zde za zdraví spotřebitelů. No já nesouhlasím, nejenom, že ty mentolové cigarety jsou škodlivé, jsou škodlivé proč? Protože jsou zavádějící pro spotřebitele, takže výjimka pro mentolové cigarety to je něco, co bych nepodpořila. Pokud je obaly, i když já jsem byla pro ty tedy jednoduché obaly bez nápisu, takže vím, že je to asi příliš mnoho, co bychom chtěli. Eh, a protože eh, máme zde dovozy z jiných států mimo Evropu, takže varování na cigaretách, to je něco, co eh, se nám podařilo prosadit již v roce 2002, když jsem byla členkou výboru Envy a vlastně poprvé tehdy jsme tam i prosadili grafická varování na balíčkách, takže teď se snažíme to nějak okleštit, tedy 75% na 15%, až tak to je něco, co bych nemohla podpořit. A teď pokud jde o všechny ty pozměňovací návrhy, asi vás nepřekvapí, mně se nelíbí ten eh, eh, Mm, pokus mm, tedy vlastně mm, okleštit eh, práva členských států, aby šli tedy ještě dále. Eh, a v podstatě to bude jenom co? Profitovat z toho bude tabákový průmysl. A já bych nechtěla využít vnitřní trh, aby na úkor zdraví evropských občanů. Takže naše pozice vypadá, že je v rozporu hm, ale i přesto děkuji paní Hanslik, protože ona je velice vstřícná a doufám, že se dohodneme. Děkuji za úsilí a děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji, paní Stáler, pan Kreuzmann, za pana Šmita. Eh, děkuji mnohokrát. To je velice zajímavé, eh, eh, jako stínový za ITRE. Já, já tady slyším od kolegyně ze socialistů, že v podstatě Eh, říkala tam u nás něco jiného, než teď řekla paní Stáler zde v tomto výboru. To bude zajímavé hlasování v plénu potom, protože tam budeme mít úplně odlišné názory, které eh, budou tedy z výboru Envy, z výboru ITRE a z tohoto výboru, takže asi eh, teď řeknu, co bych chtěl říct pan Smith. Děkujeme zpravodajce za snahu o kompromisy a ona reflektovala celou řadu návrhů Ole Schmidta a především ty výjimky, které se týkají toho eh, eh, švédského tabáku a to mm, uspokojilo eh, Švédy a zcela podporujeme i ty kompromisy, kompromisní návrhy, které se týkají vysledovatelnosti, trasability a další kompromisy. On ale má určité obavy, které eh, eh, zatím eh, zde nezmiňuje, takže ty potom se předá zpravodajce, takže ty různé, ta různá aroma, kromě mentolu, to by mohlo být nebezpečné, protože tam nebude mít ani průmysl ani spotřebitel jasno zdali ty všechny aromatické přísady, ty příchutě budou eh, moci existovat nebo ne. Dále snaha zabránit mladým lidem, aby začali kouřit. Já myslím, že s tím přece všichni souhlasí, to je nutné. Ale co bychom měli udělat je, že bychom měli asi mít více programů. Například v Německu my máme velké programy a mm, mm, velkou výhodu máme eh, protože máme statistiky, které nám ukazují, že tím se snížil počet mladých kuřáků a mm, takže přece mm, to jsou naši budoucí spotřebitelé a to je důležité osvěta, výchova a hlavně rodiče a e, e, mm, tedy by měli motivovat děti, aby nekouřili, takže slimky. Slimky také mohou být zavádějící, píše Ole Schmidt, on by radši, abychom se přidrželi návrhu komise. Ani není pro zákaz e, přeshraničního prodeje, ale říká, že to je komplikovaná věc e, a on je ale ochoten se dohodnout na kompromisu. Takže to je to, co vám chtěl sdělit Ole Schmidt. Děkuji. Thank you very much indeed. Uh, Děkuji. Pan Bělan. Um, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, bylo předloženo téměř 500 pozměňovacích návrhů k návrhu paní Hanslik, a takže to bude znamenat skutečně hodně eh, potu, než se eh, z nich vytvoří nějaké kompromisy. Určitě jsou tam už, určitě pořád ještě problematické oblasti. Podporuji komisi, eh, která navrhuje, že bychom měli zakázat eh, všechny ty eh, přísady, ty, všechny ty mm, mm, pardon, přídatné látky, ty, ty aromatické látky, že bychom to měli tedy zakázat. Je to zavádějící, ale Mm, asi rozměry cigaret, to si myslím, že nebude relevantní, to neovlivní eh, rozhodování, zdali kouřit nebo ne. My bychom měli pouze asi regulovat způsob prodeje, marketing těchto cigaret. Přece spotřebitel má právo si eh, vybrat, co si kupuje, ale informovaně se rozhodnout, jakou velikost cigarety eh, si koupí, protože každá cigareta je škodlivá musí mít právo tedy si vybrat. Pokud jde o ta aditiva, ty přídatné látky, takže ty základní by se asi měly povolit. A teď mentoly, mentolové cigarety. Zde ty velice často eh, si kupují starší spotřebitelé, jak řekla paní Hanslik, nejsou tak lákavé pro mladou generaci jako takovou, takže mentolové cigarety by se měly vyloučit z pole působnosti směrnice. A pokud jde o prodej online, tady mám jiný názor. Měl by zde existovat takový postup, který, který já jsem proti tomuto, protože to je v podstatě usnadnění prodeje i pro mladé lidi, takže jsem proti tomuto prodeji. Potom ta varování, mm, takže často předtím jsme měli eh, obrázek s textem, tedy smíšený eh, způsob, a, mm, ale mm, nemělo eh, by to asi být ale na 100% ploše toho balíku. A nyní ty náhražky s nikotinem, ty produkty s nikotinem, takže všechny tyto mm, výrobky by měly spadat eh, pod směrnici 83 lomeno 2001. Všechny tyto výrobky by mm, měly také ale být napojeny na určitý věkový limit, nad který by bylo možné si je pořizovat, kupovat. Nemáme čas tedy tady jít do detailu jednotlivých článků, ale měli bychom zde i stanovit určitou flexibilitu v tom, jak balit, jak by měl vypadat obal, e, kolik tedy těch kusů by mělo být v jednom balíčku. Tady bychom měli nechat určitou volnost. Mm, e, samozřejmě asi by bylo nejlepší, aby ty balíčky cigaret byly co nejmenší, aby se tam vešlo co nejméně kusů. Děkuji a možná bych mohl vyzvat komisi, aby ta se vyjádřila k pozměňovacím návrhům a potom dám ještě slovo paní Hanslik, ještě paní Rojtová. Paní Rojtová, omlouvám se. Já jsem vás neviděl na seznamu, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla říct, že nezávidím eh, paní zpravodajce eh, ten eh, složitý oříšek. Eh, protože si myslím, že některé ty návrhy jdou tak zásadním způsobem proti sobě a budou nás jistě rozdělovat na plenárce. Eh, asi nikoho nepřekvapí, že jako lékařka mám eh, jaksi jasný názor na to, co má tato směrnice přinést, nebo respektive toto nařízení nově přinést. A samozřejmě jako člen IMCO potvrzuji to, že je nutné eliminovat všechna zavádějící tvrzení. E, to je jeden z těch cílů tady tohoto nařízení. E, a e, nicméně tím hlavním cílem, který souvisí i s tím, na čem se kdysi dohodla rada, na čem se dohodl parlament, to je prostě boj proti tabakismu jako takovému. A tudíž to, co můžeme udělat, nebo to, co, eh, ten krok, který dělá komise, je správný, pokud se snaží snížit atraktivitu nebo minimalizovat atraktivitu pro mladé nové kuřáky. My neovlivníme žádným nařízením, žádnými nápisy, velkými, malými, ehm, prostě názor na kouření eh, již, již existujících, tedy dlouhodobých chronických kuřáků. Mnozí z nich se snaží se toho kouření zbavit a nedaří se jim to. Ale samozřejmě cílem je zbavit eh, toho návyku, respektive ne, ne, nevytvořit podmínky pro to, aby ty návyky získávali mladí lidé. Proto eh, mezi zavádějící věci patří i právě ta slimka, to znamená něco, co působí dojmem, že je to něco lehkého, jemného a že to není tak, eh, tak náročné kouření jako, jako všechno ostatní. V tomhle kontextu podporuji i tu představu, že by ty cigarety de facto měly mít jakýsi uniformní vzhled, neatraktivní a tak dále. Ehm, nechci opakovat řadu věcí, nicméně ehm, myslím si, že pokud jde o hodnocení rizik, měli bychom spíše než ehm, takové ty osobní dojmy a pocity, tak dát více na studie. Tady eh, vzniká velká debata a zaplať pámbu za ní, že je napříč všemi eh, frakcemi a samozřejmě i členskými státy o tom, kam až je možné tady v těchto věcech zajít. Eh, takovým mm, zvláštním příkladem, nebo velmi překvapivým spíše příkladem je právě Austrálie, která ovšem má mnohem jednodušší rozhodování, protože eh, se nedohaduje 27 zemí o tom, co chtějí nebo nechtějí udělat. A taky jde jenom o 22 milionů obyvatel, takže dvě České republiky, takže to je taky o něco možná jednodušší každém případě ale existují studie a otázkou je, do jaké míry ty studie jsou eh, účelové. To je jedna věc, kterou je obecně spochybňována. Proto bych si velmi přála, aby eh, komise jasně definovala zdroje a e, u těch jednotlivých bodů, kterých se tady zmínila jak paní Hanzlik, tak ostatní kolegové, tak aby nám řekla, z čeho vyplývá e, doklad o tom, že to, je, e, že to zvyšuje atraktivitu nebo že to je nebo není nebezpečné. Já ale jsem tady chtěla otevřít jiné téma, které se týká něčeho, co zdánlivě vypadá, že je v rozporu s tím vším, co jsem teď řekla. Ehm, tabákový průmysl se snaží o vývoj. Velmi brzy pravděpodobně přijde na trh eh, cigareta, která bude obsahovat eh, eh, schopnost chemickým způsobem eliminovat ty nejdůležitější nebo nejnebezpečnější složky, které vznikají při spalování tabáku v cigaretě. A, tyto, a tato eliminace by měla vést i vlastně k eliminaci nebo vlastně ke zrušení účinků pro pasivní kuřáky. Eh, to je svým způsobem převratná věc, která byla-li by skutečně vědecky podložena a tady eh, samozřejmě se jedná o chemické analýzy, které mohou prokázat, zda v tom prostoru jsou nebo nejsou ty určité složky, tak je samozřejmě velmi důležité, aby toto jsme monitorovali a aby jsme to sledovali. Proto jsem dala pozměňovací návrh, ve kterém bych si přála, aby i dopady na pasivní kouření byly předmětem těch informací, které mají předávat eh, firmy. Eh, abychom se to naučili prostě mm, jaksi mm, verifikovat nebo sledovat. Protože do určité míry eh, musím připustit, že vím, že i už jsou společnosti lékařské, nebo že jsou tedy samozřejmě lékaři, kteří budou doporučovat svým chronickým kuřákům jako alternativu lepší pro jejich rodinu jít při takovému produktu. A proto tady dochází k dalšímu problému, na který chci upozornit, a to je informace o, o, o vlastně těch účincích nebo o tom, o jaké cigarety jde. Já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba, aby byla zrušena reklama na tabák, nejenom na cigarety. Právě s ohledem na to, že ta reklama... Jenomže, jestliže eh, budeme takto striktní, tak nevytvoříme prostor pro to, aby například tuto novou věc, pokud bude fungovat a bude vědecky podložena, tak aby se o ní vůbec někdo dozvěděl. Takže já jsem tady chtěla na tento problém upozornit. Velmi ráda bych slyšela názor zpravodajů, protože myslím, že také o tom asi jsou informováni a ví o tom. A zejména mě zajímá názor komise, Eh, proč vlastně komise, která byla eh, zřejmě tím průmyslem informována v průběhu mm, přípravy té mm, směrnice, de facto jakoby nepočítá s tím, eh, že by tento produkt byl na, uveden na trh, anebo jestli má nějaké jiné informace, než mám já. Já to považuji za klíčové, proto abychom se rozhodli, jak, jak se postavit problému s reklamou. Děkuji. Uh, Děkuji za velmi dobře informované vystoupení. Ano, drazí kolegové, toto je velice eh, složité téma a souvisí eh, s tou řadou otázek zdravím a um, pracovními místy generovanými tabakovým průmyslem. My musíme najít rovnováhu mezi těmito aspekty a zjistit, zdali návrhy komise jsou v souladu s legislativními texty, aby zabránili zahájení kouření. A já bych se rád zaměřil na některé bezměňovací návrhy. Pane Borisové, já bych vás rád požádal, abyste trošku zpomalil, čtete to příliš rychle pro tlumočníky. Čili mentol na to jsem se zaměřil, ten by neměl být eh, zvážen ve stejné skupině jako další přísady a aroma, protože ten se používá mnoho let. Poprvé byl zaveden v roce 24, je to tedy tradiční aroma, proto jsem předložil návrh v tomto duchu. Dvojí dopad na zdraví, to by snížilo jejich eh, možnost přístupu a výběru takovýchto um, produktů a také by to zabránilo padělání eh, podobných cigaret, protože ti, kteří jsou navyklí na mentol, se budou snažit nadále získávat takovéto cigarety, dále slimky. V tomto ohledu se zváží, zvažuje zavá, zavádějící eh, menší eh, průměr. Nicméně tyto produkty, přestože se zvažuje zákaz, nejsou škodlivější než jiné tabakové produkty. Nicméně ehm, výrazy mild eh, jsou zavádějící, ale cigarety sami o sobě ne, takže označení by mělo být přiměřené s tím, že všechny cigarety jsou zdraví nebezpečné, což je fakt. Což je, co se týče přeshraničního prodeje, souhlasím s tím, že uh, online um, prodej souvisí s novými postupy naší ekonomice. Nyní eh, ovšem v, při online prodeji možné ověřovat věk kupujícího a zdali se jedná eh, o pravý nebo padělný výrobek. Já souhlasím s tím, že veřejné zdraví je důležité, ale neměli bychom jít směrem opatření, které nejsou efektivní a které by v neposlední řadě eh, jaksi výsledky znevážily a zavedly. Děkuji za příspěvek. Eh, Pořádá paní Mitchells, aby reagovala. Nemáme moc času, ale vítejte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bychom rádi poděkovali zpravodajce, stínovým zpravodajům a dalším poslancům za otázky a připomínky. Pan Rýs je paralelně na slyšení ve výboru Envy, takže jsem tu i já. Já bych se rád zaměřil na čtyři oblasti balení označení slim, elektronické cigarety a možná ještě některé eh, věci na okraj. Co se týče označení a balení, eh, důkazy jsou jasné. Vědecké důkazy jsou, snadné, eh, jsou jasné. Čím větší obrázky, eh, tím lépe fungují. 75% je ambiciozní a vyvážený cíl. V tomto kontextu bych rád zmínil, že máme celou řadu členských států, které už dnes mají tři jazyky a proto mají označení 65% na zadní straně, což je legální podle soudního dvora, takže nemůžeme předkládat návrh, který by šel pod hranici těch ambicí, které už momentálně existují. Experimentální výzkum z Kanady naznačuje, že 75% plus produkuje daleko lepší výsledky. Já si myslím, že náš návrh nechává ještě dost místa na to, aby se tam e, firmy daly značení, názvy a tak dále. Co se týče slimek, zase vědecké studie prokázaly, že balení, včetně tvaru a designu, mají potenciál zavádět spotřebitele a naznačovat, že se jedna, jedná o snížené riziko, což je zvlášť relevantní pro slimky a balení tohoto typu, kterým se říká slipstick. A s tím související reklamní balič, balíčky, které dostanete bezplatně, pokud deklarujete, že jste žena nad 18 let věku, bezplatně vám to zašlo domů a pak eh, vás požádají o jména dalších spolukuřaček a ty dostanou také takovéto balíčky. Slimky eh, jsou zaměřeny na mladé ženy. Pokud se podíváte na tuto reklamu, tak je to poměrně jasné. Zároveň je jasné, že slimky jsou eh, Eh, jaksi spřaženy s elegancí a s ženskostí a milně naznačují, že jsou méně nebezpečné. Nejsou, <laughs> to si řekněme upřímně, nejsou méně nebezpečné. Podle eurobarometru z roku 2012 slimky se nicméně považují za méně škodlivé mladými lidmi, zvláště mladými lidmi a to oproti běžné průměrné věkové skupině. A v neposlední řadě je tady význam navýšení prodeje slimek v objemově asi o 32 mezi lety 2006 až 2011. A to na klesajícím trhu. To znamená, že věříme, že je třeba v tomto případě jednat. A dále, co se týče přísad a příslušné nařízení. Komise navrhuje zakaz prodej výrobků s charakteristickým aroma, dejme tomu eh, s aromatem mentolu nebo příměsí vanilky. To navrhujeme a vědecké studie to potvrzují, že to jsou produkty, které jsou zvláště atraktivní pro mladé lidi a zároveň eh, umožňují snáze začít kouřit. Také jsme uh, svědky dalších příměsí jako třešní, čokolády, vanilky a jsme svědky nových inovací, kdy ve filtru jsou mentolové kapsle. A zároveň jsme svědky zvýšení podílu prodeje na trhu mentolu v mnoha členských státech. A dostupné důkazy nasvědčují tomu, že dostupnost tohoto typu cigaret nabádá k většímu experimentování ze strany mladých lidí a pravidelných kuřáků. Také si podle údajů eh, nabádají více ke kouření mládež než starší věkové skupiny, protože charakterizující eh, aroma často zavádí a odvádí pozornost od nebezpečí kouření. A v neposlední řadě varuji proti potenciálnímu vyloučení určitých přísad nebo aromat, protože jsou považovány za produkty tradiční. Američané se o to pokoušeli přesně. Měli stejný návrh jako my a ve VTO prohráli svůj případ, protože mezinárodní právo nemá argument pro nebo proti určitému aromatu. Musíme k ním přistupovat úplně stejně. Poslední bod. Elektronické cigarety. Já bych eh, rád něco vysvětlil na úvod, protože si myslím, že je tady taková špatná percepce toho, co vlastně chceme a jaký záměr na, v návrhu je. Chtěli bychom, aby elektronické cigarety byly na trhu, aby spotřebitelé přestali eh, kouřit. Nechceme zakázat tyto výrobky, ale chceme, aby byly bezpečné, aby byly efektivní a dobré kvality. Přesně o to nám jde při úvahách o regulatorním rámci pro elektronické cigarety jsme se nechali vést následujícím. Jak zajistit, aby tyto cigarety byly bezpečné? Jak zajistit, aby byly efektivním produktem pro uh, ukončení kouření a, a jak zabránit tomu, aby nebyly vstupní branou pro mládež. Já nevím, jestli to víte, ale před dvěma dny byla prezentována studie francouzské vládě, která uváděla, že 64 procent dětí 12 až 14 let nikdy nekouřilo, ale vyzkoušeli elektronické cigarety. Takže to, co platilo v minulosti, že elektronické cigarety se používaly pouze pro účel eh, přestat kouřit, eh, už dále neplatí. Naše obavy eh, potvrzují, že je to atraktivní produkt pro mládež a že se s nimi něco musí udělat, že musí podléhat příslušnému právnímu rámci a našli jsme dobré odpovědi v legislativě pro farmaceutika a proto navrhujeme, aby všechny elektronické cigarety s nikotinou svou prahavou hodnotou nad určitou míry podléhaly takovéto legislativě. To je založeno na nikotinovém obsahu eh, náhradních nikotinových terapií, takže v tomto případě bychom se vyhnuli diskriminace oproti nikotinovým, dejme tomu, náplastem, které podléhají té farmaceutické legislativě a těch, mezi těmito cigaretami, které by měly dělat eh, to samé. Eh, věkové omezení a reklamní balíčky. Tady jsou nějaké návrhy, které jsou dobré, jsou to dobrá opatření, které by měly zabránit mládeži v tom, aby zahali kouřit, ale z důvodu subsidiarity si myslíme, že by měly být regulovány na národní úrovni. A v neposlední řadě eh, nové tabakové výrobky. Víme, že se na nich pracuje a sektor tvrdí, že tyto eh, výrobky mají snížené eh, nebezpečí eh, negativního škodlivého vlivu na zdraví. My v našem návrhu říkáme, že nové výrobky, včetně těch, které mají snížený vliv na zdraví, mohou vstupovat vstoupit na trh, ale připomínám, že v roce 2001 jste přijali eh, rozhodnutí ohledně komparativní reklamy s tím, že něco je více nebo méně škodlivé. To je zavádějící pro spotřebitele a může to také eh, vytvořit vstupní bránu pro takovéto nové výrobky. Takže na závěr bych eh, vám všem rád poděkoval za úctyhodnou práci na tomto produktu a pochopitelně rádi s vámi budeme do budoucna spolupracovat. Rádi vám pomůžeme. Děkuji mnohokrát, děkuji eh, za takové jasné vyjádření ke všem otázkám. Skutečně čas vypršel. Děkuji vám. Bylo to strašně zajímavé. Děkuji Mm, také tlumočníkům, že tady s námi zůstali. Eh, musím poděkovat paní zpravodajce, už pracujete na kompromisních návrzích. Eh, dále se sejdeme 18. června, až eh, budeme přijímat návrh, takže vám přeju hodně štěstí. Určitě zohledníte to, co tady padlo ze strany komise a děkuji všem za příspěvky. Čili pro tuto chvíli musím uzavřít naše jednání a budeme pokračovat ve tři hodiny diskusí eh, zprávy z vlastní iniciativy o zavádějící reklamě. Děkuji.